Takže, milé kolegyně, milí kolegové, všechny vás srdečně vítám na dnešním zasedání výboru pro kulturu. První část máme za sebou, společné zasedání s výborem Empl a zbytek, domnívám se, taky zvládneme dobře. Dovolte, abych vám samozřejmě všem ještě popřála šťastný nový rok. Sice už jsme trochu pokročili, já mám vždycky tak pocit, že ten rok už je velmi starý, ale přesto ten rok je ještě mladý a proto nechť vám přinese všechno to, co, v co doufáte. Máme před námi mnoho práce a já se nesmírně těším na další spolupráci a jsem si jistá, že to bude probíhat stejně konstruktivně jako doposud. A teď se chci zeptat, zda máte nějaká doplnění nebo přání po změně pořadu jednání. Zjevně tomu tak není. V tom případě považujeme pořád v předloženém znění za přijatý. A teď se dostáváme k bodu čtyři a to je schválení zápisu z 23. a 4. prosince návrhy zápisu z 10. a 19. října najdete ve vašich podkladech a navrhuji, abychom, jak je to běžné, eh, nahlíželi zápis za schválený, pakliže tedy do konce tohoto zasedání nedojde k znesení námitky. A teď se dostáváme ke sdělení předsedy. Máme k dispozici tlumočení v následujících jazycích francouzsky, německy, italsky, anglicky, řecky, španělsky, česky, estonsky, maďarsky, polsky, bulharsky a rumunsky. A dovolte, abych vám připomněla, že jako vždy toto zasedání je webstreamované. A naposledy vám chci říci, že závěry koordinátoru ze 4. prosince 2017 vám byly zaslány 6. prosince e-mailem a oficiálně jsou považovány za schválené, protože do lhuty 8. prosince nebyly zneseny žádné námitky. A teď se dostáváme bezprostředně k našemu hlasování. A to je bod pořadu jednání 6. To jsou naše návrhy. To jsou naše pozměňovací návrhy, ale řečeno naše návrhy a představení pro návrh doporučení Rady v rámci Evropského rámce pro vysoce kvalitní trvale udržitelné vzdělávání pro profese jako reakce na naši práci um, u, o asociaci otázky k ústnímu zodpovězení týkající se doporučení Rady pro vysoce kvalitní a trvale udržitelné profesní vzdělávání rozhodl EMPL náš výbor pověřit eh, výlučně a omezeně se omezit na naše kompetence a my jsme se v urychleném řízení rozhodli pro podání návrhu. Návrh je v angličtině, to též platí pro pozměňovací návrhy, protože cílem výboru Ample bylo, aby odpovídající doporučení byly vzneseny a předloženy včas, to znamená konc koncem eh, února rozhodne, eh, Empl rozhodne a my o tom budeme hlasovat v březnu. Proto tedy to urychlené řízení by mělo zabezpečit, aby eh, naše změny mohly ještě být projednány v Empl. Do sekretariátu došlo 50 pozměňovacích návrhů a to celé mm, bylo, vyústilo v pět kompromisních návrhů. Možná s ohledem na hlasovací seznam bych vám ráda ještě řekla, já jako předsedkyně jsem zpravodajka pro tento postup a na tom či onom místě eh, ode mě nalezete také mínus. To neznamená, že by se mi nelíbily ty pozměňovací návrhy, které se zatím skrývají, ale velice často to souvisí s tím, že u těchto pozměňovacích návrhů se jedná výlučně o příslušnost výboru EMPL. A protože v minulých týdnech a měsících při, na tom či ono místě jsme se vždycky srazili s výborem EMPL, zejména co se týče tedy překročení kompetencí z jejich strany v naší oblasti, eh, jsem se jako předsedkyně eh, cítila povinována držet se přesně pravidel, ale to je zcela nezávislé na obsahu těch pozměňovacích návrhů. Prostě to souvisí s tou formální skutečností, že tady se jedná o kompetence EMPL. Měli by se ten či onen kolega občas tedy divit, že tam bylo znamenko minus, tak jsem vám právě vysvětlila důvody. Myslím si, že v tom případě bychom mohli přestoupit okamžitě k hlasování a začnu pozměňovacím návrhem 9. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdržel se přijato. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 11 s ústním pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Proti? E, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 2. Pro? Proti? Zdržel se přijato. A teď přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 14 s ústním pozměňovacím návrhem 2 pro, proti, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, tak to zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Takže ukončuji hlasování. To je 6, vlastně 7 ano, 16 ne, čili zamítnuto. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdržel se přijato, 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 20 pro, proti, zdržel se zamítnut 21 s ústním pozměňovacím návrhem 3 pro, proti, zdržel se přijato, 22 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 23 pro, proti, zdržel se přijato, 24 pro, proti, zdržel se přijato, 25 pro, proti, zdržel se přijato. 26 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijato. A teď pozměňovací návrh 29 pro, proti, zdržel se přijato, 30 pro, proti, zdržel se přijato, 31 pro, proti, zdržel se, myslím si, že to musíme zkontrolovat. 31, zahojí hlasování. Ukončuje hlasování. 13 ano, 10 ne. Přijato. Já jsem pro. Prosím pěkně, doplňte můj hlas. Ano, už vám to funguje. To znamená 14 pro a 10 proti. 35 ve dvou částech. První část. Omlouvám se, praví paní předsedkyně. 2 a 30 pro. Proti zdržel se, zamítnuto 34 pro, proti, zdržel se, přijato 35 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto 36 byl stažen, 37 ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 43 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto 44 proti, zdržel se, zamítnuto. No, 45 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se, tak. 47 pro, proti, zdržel se, přijato. 48 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdržel se, přijato, 50 s ústním pozměňovacím návrhem 5, pro, proti, zdržel se, přijato, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se, přijato, pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdržel se, přijato, pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdržel se, přijato, 4 pro, proti, zdržel se, přijato, 5 pro, pro proti, zdržel se, zamítnuto, 6 pro, proti, zdržel se, přijato 7, pro, proti, zdržel se, přijato a pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdržel se přijato a teď se dostáváme k závěrečnému hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 25 hlasů ano, jeden se zdržel, přijato. Děkuji mnohokrát a teď budeme tedy tyto pozměňovací návrhy předávat výboru EMPL v tomto pořadí. A teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 7 přijetí návrhy, návrhu stanoviska týkající se udělení absolutoria k celkovému rozpočtovému plánu Evropské unie Evropská komise a poté to si myslíme, že můžeme udělat rychle přijetí stanoviska 2016 pro překladatelské středisko pro instituce Evropské unie. Pan Andřej Zdrujevský byl zpravodem. Chcete k tomu něco říci? Nikoliv. Dobrá, můžeme okamžitě přejít hlasování. A začínáme pozměňovacím návrhem 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto, pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdržel se přijato, 5 pro, proti, zdržel se přijato, 6 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijato, a teď osmička pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdržel se, při, zamítnuto. 13 pro, proti, zdržel se přijato, 12 pro, proti, zdržel se přijato, 14 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 2 pro, proti, zdržel se přijato, a teď kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijato, pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdržel se přijato, 20 pro, proti, zdržel se přijato, 21 pro. První část, omlouvá se paní předsedkyně, máme tři části, první část pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto, pozměňovací návrh, pardon, odstavec 2 pro, proti, zdržel se přijato, a odstavec 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď závěrečné hlasování, elektronicky zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 24 ano, 3 se zdrželi, čili jednohlasně takřka přijato. Srdečně blahopřeji našemu zpravodaji. A teď se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání. Další hlasování se týká, e, to je právě udělení absolutoria k překladatelskému středisku 1 pro, proti, zdržel se zamítnuto, pro, 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 4 pro, proti, zdržel se, přijato. A pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď závěrečné hlasování elektronicky, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 27. Ano, nikdo proti, nikdo se nezdržel, jednohlasně přijeto. I tady srdečně blahopřeji panu zpravodajovi. A samozřejmě děkuji také stínovým zpravodajům v obou zpráv, k obou zprávám. A teď bod 9. Přijetí návrhu stanoviska týkající se přeshraničních požadavků po navrácení zabavených děl z ozbrojených konfliktů a válek. Tady jsme asociováni podle článku 54 a příslušným výborem je tady Jury. Naším zpravodajem byl pan Šuntis. Chcete ještě něco k tomu říci, pane Šuntisi? Ne, takže můžeme přistoupit okamžitě k hlasování. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se přijato, 2 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale raději to ještě přeskoumáme. Ukončuji hlasování. Čili 14 ku 9 proti, 4 se zdrželi přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijato, pozměňovací návrh 9, to radši zkontrolujeme. Takže kontrol kompromisního návrhu 1. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 18 ku 9 přijat. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdržel se. Takže dobře, ještě jednou pro proti, zdržel se přijato, 10 pro, proti, zdržel se přijato, 11 pro, proti, zdržel se přijato, 13 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 2 pro, proti, zdržel se, přijato a teď 3 pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato, 5 pro, proti, zdržel se, přijato, pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdržel se, přijato,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 24 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel většinou, velkou většinou přijato. Srdečně blahopřeji panu zpravodajovi a také děkuji všem stínovým zpravodajům a jako vždycky samozřejmě sekretariátu, který velice pomáhal. A teď se dostáváme k bodu číslo 10. Tady se jedná o přeskum návrhu stanoviska týkající se Evropského semestru pro koordinaci hospodářské politiky, politické a sociální aspekty zaměstnanosti ve zprávě o ročním růstu 2018. Spravodajkou je tady Julie Ward. I tady jako koordinátoři jsme se rozhodli stanovisko podle 53 pro příslušný výbor tedy vypracovat, předat ho EMPL a opět jsme se dohodli na urychleném, na zrychleném řízení, protože i tato zpráva samozřejmě e, spadá do jarního zasedání rady a i tady budeme hlasovat v březnu takže v tomto případě jak zpráva, tak pozměňovací návrhy jsou nebo byly k dispozici pouze v angličtině. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 26. února v 10 hodin a samozřejmě také pozměňovací návrhy v zrychleném řízení pouze v angličtině. A teď dám slovo paní zpravodajce. Julie, máš slovo. But. Uh, thank you very much, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Tak eh, nejprve chci říct, že letošní eh, přehled se vlastně realizuje v úplně odlišném a e, zajímavém kontextu, vzhledem k tomu, že tady e, evropští lídři přijali nové priority. Pak je tady listopadové sdělení komise ohledně posílení evropské identity v oblasti vzdělávání a kultury. Já jsem byla odpovědná za zprávu v loňském roce, takže se dá hovořit o určité kontinuitě e, v tom smyslu, že jsem měla možnost se tím zabývat i letos. A já jsem se snažila Eh, také odrazit v textu ten nový eh, vývojový trend. Výroční přehled v letošním roce ukazuje snižování nezaměstnanosti mezi těmi, kteří nedokončují eh, vzdělání, základní vzdělání a nárůst eh, studentů eh, třetího cyklu vysokých škol. To je velice vítaný trend. Musím říct, že všechny různé možnosti, které tady existovaly a existují, nebyly bohužel bohužel vždy eh, dostupné Eh, některým kategoriím, které eh, eh, nadále zůstávají rizikovými skupinami. Cesta ke vzdělání samozřejmě ovlivňuje i budoucnost těchto lidí. Je tady také otázka získávání znalostí a dovedností a osvojování si základních znalostí a dovedností. Pokud chceme opravdu zajistit dlouhodobě udržitelnou zaměstnanost mezi mládeží, tak tak se musíme nerovnostmi zabývat v co nejranějším věku mladých lidí. A další věc je samozřejmě zajišťování kvality těch vytvářených pracovních příležitostí a e, skutečně kvalitní agenda v tomto směru je zásadní a musíme také Eh, se soustředit na otázku těch takzvaných nulových eh, pracovních smluv a eh, interních stáží, které jsou neplacené a dalších forem zaměstnávání mladých, která mají své slabé stránky. Pak je tady také otázka celoživotního vzdělávání a implementace záruky pro dítě. Jak víte, skutečnost, že jsem omezena eh, v tomto eh, svém snažení, znamená, že nemohu úplně všechno eh, prosazovat, ale snažíme se otázku znalostí, rovnosti pohlaví, vzdělávání dále prosazovat. Budu se těšit na, při, na, na různé návrhy ze strany kolegyň a kolegů a doufám, že se nám je podaří vše, všechny včas zpracovat. Děkuji za pozornost. Ano, děkuji. Děkuji, Julie. A teď bych ráda předala slovo stínovým zpravodajům na dvě minuty. A začneme paní eh, Šojdovou. Ano, eh, děkuji. Eh, chtěla bych eh, poděkovat naší paní zpravodajce Julie Ford za toto stanovisko. Souhlasím s jejími doporučeními a aspekty týkajícími se vzdělávání. Sdílím myšlenku toho, že vzdělávání je novým bodem pro lepší zaměstnanost a jde také o schvalování různých dovedností, které jsou získávány neformálním vzděláváním. A to znamená, když se podíváme na to, jak včas opouštějí eh, děti školy, tady bych nebyla tak optimistická, protože tady byla pozitivní tendence, ale v některých členských státech, jako je Malta, Portugalsko a Rumunsko, Španělsko, tady pořád eh, ještě jsme eh, nad cíly evropskými 10%, 10% bohužel. A také jsem přesvědčen o tom, že bychom se více měli koncentrovat na posilování horizontálních dovedností, například podnikatelské dovednosti a také školení. V tomto smyslu chtěla bych pozměnit jednu část stanoviska, které eh, zmiňuje Eh, záruky pro eh, eh, děti. Já myslím, že to není nová myšlenka, ale měli bychom dělat vše pro to, abychom poskytli záruky pro mlá, program pro mládež. Tam je pořád ještě spousta nedostatků sem, proto abychom zlepšili život dětí a abychom zlepšili také současné nástroje pro vzdělávání, například Erasmus Plus a sociální programy. Takže proto předložím své pozměňovací, svůj pozměňovací návrh a budu se těšit na další spolupráci. Děkuji. Děkuji srdečně. A pan Žambacky. Chtěl byste něco říct jste s tím novým zpravodajem? Dobrá. Takže paní Gmez Barbar. Nejdříve chci poděkovat a souhlasím s ní, abychom tam začlenili ten evropský pilíř do tohoto eh, semestru. Je to důležité, protože ekonomická krize eh, vedla ke zvýšení chudoby, zvýšení nerovností a musíme to zohlednit. Máme tady možnosti, jak zlepšit záležitosti i v oblasti vzdělávání a to, co musíme dělat, je mít nějakou ideu, jak změnit naši společnost. Musíme ji přizpůsobit globalizaci a technologickému rozvoji. To znamená, že musíme dát občanům nástroje, jak získat práci. Musíme se zasazovat o kvalitní vzdělávání, které zohlední všechny digitální nástroje pro to, aby naše děti a mladí čelili takovému eh, trhu práce, kde se mohou uplatnit. A Mm, také usnadit boj proti nerovnostem, proto abychom to učinili nezbytné, aby Evropa podpořila také učňovské obory inovaci, pohyb zaměst pobyt pracujících, eh, vnesení dynamiky a především inkluze. Děkuji všem. Ja, vielen herzlich. Ano, děkuji. Eh, paní kmenes Bába, eh, pan Tortis na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych, chtěl bych poděkovat naší zpravodajce a také jí vyjádřit podporu a pochopení. Práce, která je před ní, je opravdu náročná, prakticky nemožná. Proč? protože od té doby, co se začal realizovat evropský semestr, tak eh, si všichni uvědomujeme, že se jedná eh, o mechanismus, eh, který je skutečně ten nejméně demokratický z hlediska evropské politiky. A každopádně to není semestr, který přispěje k růstu v Evropě. Takže bych chtěl požádat naší navrhovatelku stanoviska, aby naznačila možná, pokud to jde, eh, jaké problémy tady existují v oblasti kultury a vzdělávání, aby eh, byly v jejím stanovisku také zohledněny eh, v v tomto období evropských eh, sociálních práv. Každopádně bych ji chtěl poblahopřát k jejímu úsilí. Doufám, že ponese ovoce, ale jsem skeptik. Ještě dvě slova. Evropský semestr nezmění situaci. Byly tady e, další pokusy, které se setkaly s neúspěchem ohledně začlenění sociálních otázek. Nicméně pokusme se ještě jednou to prorazit, uspět, i když jsem přesvědčen, že se to nepodaří. Víme, že co se týče e, úsporných, finančních úsporných politických opatření, tak to nikdy nevede e, k dobrým výsledkům. A ohledně výdajů e, na zdravotnický e, e, sektor, tak víme, že minimálně v polovině států Evropské unie byly i ty, i především zdroje na vzdělání výrazně, výrazně sníženy. Vysokoškolské vzdělávání a tak dále bez financí prostě možné není. Já jsem eh, připraven podpořit to, co se mi zdá spravedlivé každopádně. A ještě jednou navrhovat. Děkuji, Pani, paní Helga Trupel. Eh, děkuji. Ehm, velice eh, podporuji eh, tento přístup a myslím si, že na nejvíc důležité, abychom si uvědomili, že eh, toto není ehm, argument ehm, evropského semestru, že stojíme před snížením zaměstnanosti a zvýšením zaměstnanosti. A to je to, co chceme zažít. Ale sdílím vaše posouzení, Julie, že toto není dostačující, protože dosud mm, vlastně lidé, kteří Eh, jsou na tom už eh, dobře, ti dělají eh, zisky, ale pak jsou tu znevýhodnění lidé, zvláště mladí lidé, kteří třeba s různými sociálními obtížnými prostředím, takže musím udělat více, více investovat, ale chtěla jsem jasně říct, že nesdílím posouzení pan Kunise, protože to je příliš negativní. Mm, máme co dělat s pokrokem a pokud budeme zažíváme pokrok a pokud eh, eh, si máme eh, uvědomit, jaká je politická realita, tak musíme uznat, že tady nastal pokrok, ale není dostačující a toto je naše poselství. A musíme toto jasně říct. To není proti evropskému semestru. Tady skutečně vidíme pokrok a výhody, ale musíme Eh, se sociálního hlediska být daleko citlivější, protože toto je ona sociální mezera v Evropské unii a mimo ní. A proto musíme udělat víc. Ale prosím, uvědomte si, že tady mm, je pokrok a mm, eh, pokud eh, to budeme ignorovat, popírat, tak nebudeme schopni se eh, dopracovat takovým dobrým závěrům. Takže velmi podporuji Julie, protože si myslím, že je to velmi prozíravý, realistický přístup. Eh, podívat se na to, čeho jsme dosáhli. Neměli bychom se oslabovat více, ale musíme udělat ještě více, eh, zvláště bojovat proti té sociální mezeře ve členských státech a na evropské úrovni. A proto, jak jsme už my zelení řekli, musíme toho udělat více, musíme investovat do této společné linie, zvláště v oblasti vzdělávání. Toto je propojeno s víceletým finančním rámcem. Potřebujeme více peněz pro programy jako Erasmus+, bojovat proti nezaměstnanosti mládeže. Je důležité toto pro, evropskou, pro služby evropské solidarity. Doufám, že to takto nenazveme. Eh, budeme o tom hlasovat v únoru a pochopitelně musíme eh, poskytnout záruky. Tak toto je můj přístup. Děkuji. No i není tady. Paní Bild. Möchten Sie? Chcete něco říct? Excusez-moi, si vous voulez. Ano, takže v této zprávě se objevují zase ty stezky na vzdělání Evropanů. To je ironií, protože generace 30-letých má nejvíc diplomů v historii, ale nemají prostě práci. Je tady příklad Itálie, možná, že se pletete, pokud ovšem eh, používáte jako úspěch, známku úspěchu 30% zaměstnanost eh, mladých, no dobře. Eh, úsporné politiky státy eh, nutí snižovat rozpočty. Před ro- eh, v roce 2006 až 2014 byly financování těchto míst sníženy o 30 a úroveň na jihu země je slučitelná s úrovní v Latinské Americe. To není úplně ono. A pak e, je třeba si uvědomit, že v mezinárodním srovnávání se e, Itálie například posunula, včetně Francie, e, dolů. Přitom chcete, aby přistěhovalci byli chráněni a financováni. Nepřinášíte absolutně žádné skutečná řešení. Děkuji. Danke. Děkuji. Ještě tři další kteří se přihlásili o slovo a začneme panem Loflinden. Máte slovo? Um, I don't take issue with the rapporteur's wish. Já nechci rozporovat s tím, co říká navrhovatelka, která chce vidět eh, lepší hospodářská a sociální práva a ekonomický růst jít v ruku v ruce. Samozřejmě je tady třeba se podívat na určité typy smluv, konkrétně ve Spojeném království ale e, je třeba, že pokud tady nebudou e, zároveň udržitelné e, zdroje, tak eh, se nepohneme a práce je lepší než žádná práce. Eh, vytváření eh, pracovních příležitostí není opravdu dobrý a nezaměstnanost především na jihu země a mezi mladými zůstává velkým problémem, takže bychom se tady neměli snažit o nějaký běh směrem dolů, měli bychom se snažit nenarušovat eh, proces nabírání nových pracovních eh, sil a nezatěžovat eh, ho příliš velkými a náročnými pravidly. Děkuji. Děkuji, paní Libecka. Na minutu. Srdečné gratulace dla Julie Watt. Děkuji, paní předsedkyně. Gratuluji naší paní zpravodajce, paní Watt. Je to Ehm, opravdu pokrokové stanovisko. Ehm, eh, plně podporují také evropský semestr, mm, protože eh, to, eh, že jsme to umístili v rámci evropského semestru, to znamená, že proto existuje politická podpora. A musíme také zdůraznit to, že financování mm, ehm, je považováno obecně za problém, tedy členské státy se v zásadě dohodli eh, na eh, obraně a na zvýšené prostředky, které jdou do této oblasti, ale potřebujeme eh, pakt civilizace a ne pakt obrany. To tedy hodně výdajů do vzdělávání, dalšího vzdělávání. Julie tady zdůrazňuje vzdělávání a roli na trhu práce. To je správně, ale pohlížet na vzdělávání pouze z pohledu trhu práce, to není správné. Tady nejde jenom o e, zaměstnaného, ale také o jeho kvalitu a jeho e, životní e, kvalitu. A tak, aby například byl měl možnost konzumovat kulturu, aby se mohl postarat o své zdraví a tak dále. Tady nemůžeme to stahovat a omezovat pouze na trh práce a mobilita. Především v případě znevýhodněných osob. Tady pořád ještě máme hodně práce. Děkuji. Děkuji. Silvia Kosta. Minutu. Grazie. Eh, solo una battuta. Děkuji. Jenom velice krátce co se týče Itálie, tady bych chtěla paní Bild připomenout, že Itálie díky eh, středolevicové vládě za poslední tři roky mnohem více než předtím investovala do vzdělávání, do vysokoškolského vzdělávání a do zaměstnání, do pracovních příležitostí eh, než během předchozích eh, pravicových vlád. To jenom tak na okraj. Chtěla bych poděkovat Julie Ward za toto zrychlené eh, řízení a za excelentní text. Dále si myslím, že je obrovsky důležité zdůraznit další věc. Je pravda, že evropský semestr nevzbuzoval nějaký velký zájem v minulosti, ale teď si v Evropě čím dál tím víc určité věci uvědomuje uplatňujeme na e, základě E, setkání lídrů a e, závěru e, v prosincovém summitu, tak už teď opravdu všichni víme, že bez vzdělání dlouhodobé, dlouhodobá zaměstnanost prostě nemůže existovat. Toto musíme k našemu stanovisku připojit. A já bych tady chtěla ještě v Julíně návrhu zdůraznit dvě důležité věci. Možná, že budou ještě další pozměňovací návrhy. Vy říkáte, že je třeba užívat tu klauzuli o flexibilitě, tak aby do vzdělání, kultury a e, odborné přípravy státy mohly více investovat. Je to skutečně politická věc a je třeba se zabývat tím, zdali je možné z paktu stability toto financovat, alespoň částečně. Potom je tady rada ministrů, E, je zapotřebí především investovat do vzdělávání těch, kteří vzdělávají a za druhé vytvořit evropský vzdělávací prostor, aby e, díky nejrůznějším nástrojům, které tady máme, se dala e, prosadit rovnost šancí, rovnost příležitostí mezi členy Unie. Ano, děkuji. Teď bych chtěla dát slovo Julie jako zpravodajce ještě jednou. Julie, chtěla bys ještě něco říct? Uh, well, Julie? Děkuji všem za připomínky a návrhy, je to velmi užitečné a já sdílím řadu toho, co řekli kolegyně a kolegové. Michaelo, je velmi dobře, že si hovořila o podnikatelském duchu a tak dále. Já si ale vždy myslím, že bychom měli hovořit o sociálním podnikání, ne o podnikání e, stručně, e, bez přívlastku. Pokud chceme opravdu připravit dobré lidi, kvalitní lidi, tak e, tady je třeba větší propojení s jednotlivými komunitami. Pak je tady další otázka, otázka, otázka mobility, to je velice e, zásadní, je třeba sledovat, co se děje s Erasmem, s Erasmem+, Plus e, a nové nástroje, e, nové nástroje pro nové dovednosti, pro inovace, pro změny, pro změnu našeho prostředí, abychom zohlednili to, co se odehrává s jednotlivými typy práce. My vlastně dokonce ani nevíme, jaké možnosti na pracovním trhu tady budou lidem otevřeny v brzké budoucnosti. Musíme tedy lidi připravit na to, aby byli schopni si osvojit eh, přenositelné znalosti a dovednosti, aby byli flexibilnější ve způsobu, jakým vnímají své kariéry. Eh, dále děkuji za to, že jste nám připomněli evropský eh, vzdělávací prostor, to je důležité je třeba ovšem eh, si uvědomit, v jaké jsme eh, politické realitě a přísluší nám, je zásadní, abychom eh, ukázali, prokázali, že dochází k pokroku a že k němu dochází ve světle velmi obtížných podmínek a situací, ale k pokroku dochází. Také se velice zajímám o zdraví a dobrou pohodu a rovné příležitosti pro mladé lidi s postižením například. A domnívám se, že musíme implementovat víc stávajících nástrojů. Je skutečně důležité, aby to členské státy neopomíjely, aby nebyly příliš líné. A jedna z krásných věcí na Unii je sdílení dobrých postupů, je hledání toho, jak spolu více spolupracovat, abychom mohli sdílet to dobré, co jedni i druzí vytváří a navzájem se podporovat podporovat. A co je dobré v tomto výboru, je, že my velmi dobře spolupracujeme, sdílíme znalosti i know-how. Takže se těším na vaše pozměňovací návrhy a myslím, že můžeme i nadále pracovat velice produktivně na této složce. Ano, děkuji mnohokrát. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů 26. leden 10 hodin a jak bylo řečeno pozměňovací návrhy pouze v angličtině. Přeji hodně úspěchu při eh, další práci, ale myslím si, že když se to tak tady poslouchám, tak se dopracujeme k dobrému výsledku. A teď eh, přecházíme k bodu pořadu 1.11. To eh, je vysvětlení priorit, prezentace priorit bulharského předsednictví rady a pokud jsem správně informována, tak naši hosté už jsou zde. Poprosila bych, abychom je pozvali do sálu. liebe Milé kolegyně, milí kolegové, teď dovolte, abych zcela srdečně a je mi skutečným potěšením eh, přivítat tady bulharské předsednictví. Vítám vás, je, to, je toto předsednictví zastoupeno neméně než třemi ministry, vlastně dvěma ministry a jednou ministriní Eh, kteří jsou zodpovědní za nejrůznější oblasti, které patří do kompetencí našeho výboru. A to je pan Krazimir Valčev, eh, který nám představí priority v oblasti vzdělávání, pan Krasen Kralev, ministr pro mládež a sport a náměstkyně ministra pro kulturu paní Emilia Breševa všechny vás tady skutečně velice srdečně vítám. Bulharsko přebírá předsednictví rady eh, v nelehkém období Evropské unie. Eh, čelíme jak interně velkým výzvám, tady bych jmenovala Brexit především, ale samozřejmě čelíme také mezinárodním velkým výzvám, a musíme všichni přemýšlet o tom, jakým způsobem chceme Evropskou unii rozvíjet dále. Kromě toho existuje celá řada nesmírně důležitých témat, která máme na stole v naší oblasti, například auto, směrnice o audiovizuálních službách, kterou doufejme budeme moci ukončit pod bulharským předsednictvím. Připravujeme diskuse o budoucím víceletém finančním rámci a s tím jde ruku v ruce samozřejmě diskuse o budoucnosti našich programů, za něž jsme odpovědní. E, máme také, zavedli jsme, zahájili jsme práce na zprávách z vlastní iniciativy týkající se vzdělávání mládeže v EU, takže celá řada významných úloh, které před námi jsou, a o to více se těším, že i bulharské předsednictví rady mezi jejich priority počítá a už na to poukazovalo v minulosti, že přikládá velkou míru otázkám vzdělávání mládeže. A myslím si, že to je skutečně velice dobré a zcela jistě dostanou plnou podporu našeho výboru v této otázce. Já bych vám třem velice ráda dala slovo na tři tedy eh, pro vás tři eh, na deset minut zhruba a potom uděláme kolo otázek vždycky po každé přednášce, to znamená, budeme tady mít tři bloky a začneme panem ministrem pro vzdělávání a vědu panem Valčevem. To je hezké, že jste tady, děkuji. Skvěle.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 Eh, děkuji, eh, velice zdravím všechny poslance, poslankyně a chci se vyjádřit k našemu předsednictví v oblasti vzdělávání mládeže. Počítám přitom s vaší podporou, abychom dosáhli viditelných výsledků a především, abychom mladým lidem vyslali jasný signál, eh, že pro nás je velmi důležitá mm, perspektiva jejich budoucnosti. Proto jsme přesvědčeni o tom, že společně s vámi můžeme budovat silnou solidární Evropu, Mm, sdílející naše společné hodnoty. Děkuji vám všem, kteří v září minulého roku navštívili několik bulharských měst. E, na jaře očekáváme další hosty u nás a doufáme, že i další členové výboru pro kulturu nás přijedou navštívit. Rok 2018 je pro Bulharsko nesmírně významným rokem, protože nas, naše země poprvé přebírá předsednictvím rady a kromě toho je to klíčový rok pro EU, kdy zkoumáme návrh Evropské komise o víceletém finančním rámci v kontextu Brexitu a vnitřních i vnějších výzev EU. V této souvislosti rok 2018 je rovněž klíčovým rokem pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělání a dalšího vzdělávání. Díky nesmírného respektování a věnování pozornosti vzdělávání mládeže a díky závěrům Evropské rady z prosince minulého roku týkající se vzdělávání je skutečně vysokou prioritou toto téma. A než se zaměřím na nejvýznamnější priority bulharského předsednictví v první polovině tohoto roku, dovolte mi, prosím pěkně, abych poděkoval oběma estonským kolegům díky vaší vynikající práci Euro Bulharsko převzalo předsednictví skutečně mm, ve výborném stavu. Děkuji také za uzavření jednání o Evropě, kdy v posledních, letech, v posledních dnech roku 2017 se dospělo k dohodě o digitalizovaném světě a s ním související vytvoření platformy. Příslušně děkuji také rakouským kolegům, kteří mají nesnadnou úlohu legislativní úpravy příští generaci pro program Erasmus související také s iniciativy komise. Bulharské předsednictví rady se bude soustředit na čtyři priority, přičemž dvě z nich se týkají budoucnosti Evropy, mladých lidí, digitální ekonomiky a také oblasti vzdělávání právě v těchto oblastech. Velkého významu je zachování investic do vzdělávání doplňujících vnitrostátní financování, včetně prostředků pro fond soudržnosti. Bulharské předsednictví podporuje návrh na zvýšení investic do Erasmu+, což by umožnilo větší mobilitu, lepší význam nejlepších postupů, včetně mobility učitelů, koučů a opatření ke snížení sociálního vylučování mladých lidí. Děkuji výboru Kult za ctižádostivou rezoluci Evropského parlamentu ze září minulého roku týkající se programu budoucnosti. Velice vítáme váš návrh pro navýšení rozpočtu, aby Erasmus Plus byl ještě inkluzivnější a umožnil silnější zapojení evropských programů. Se mými ministerskými kolegy budeme jednat 15. února právě o tomto rozšíření či navýšení prostředků pro Erasmus+. Ehm, čekáme na takovou mezi zprávu týkající kterou očekáváme koncem tohoto měsíce a která bude uveřejněna koncem tohoto měsíce. Chceme zvýšit inkluzi a také silnější otevření programu pro mládež v oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání přizpůsobenou aktuální situaci. Důležité je podporovat talentované, podnikatelské, mladé lidi. Bulharské předsednictví se dále bude tedy soustředit na rozšíření Erasmu Plus pro stále více mladých lidí a proto potřebujeme prostředky, ale také takové sítě kooperační ke zvýšení přidané hodnoty Erasmu+, jako doplnění vnitrostátních forem v oblasti vzdělávání s cílem dosáhnout vysoce kvalitní a inovativnější školství. Synergické efekty mezi Erasmem Plus a vnitrostátní politikou vzdělávání E, budou podporovat přeshraniční projekty, zejména co se týče znalosti cizích jazyků, e, povědomí o kulturních a náboženských rozdílech a opatření pro překonávání negativních tendencí proti vylučování, proti radikalizaci. Jako předsednictví rady se domníváme, že je třeba také otvírat nová témata, ku příkladu vzájemné uznávání eh, a ukončení příslušných programů. Eh, dále bude zasedá rada 10. února, kde se prodnají tato téma. No, tak eh, zaujmeme stanovisko k příslušné zprávě parlamentu. Jeden ze závěrů se soustředí na rozvoj schopností v digitalizaci mediálních znalostí a vědomostí a také umělé inteligence. Naše předsednictví je si jisto, že více než jindy předkládáme ctižádostivý plán pro digitální schopnosti a dovednosti. Podpoříme akční plán pro digitální vzdělávání. Tyto technologie by měly podpořit procesy učení se, ale proto je podniknout eh, významné kroky, tím myslím nejednou příslušné vybavení, ale také posílení lidských kapacit, aby učitelé byli schopni eh, zacházet s novými technologiemi a používat je, eh, protože mladí lidé jsou vlastně pokročilejší v této oblasti než jejich učitelé často. A v neposlední řadě bychom neměli připustit, aby díky digitalizaci docházelo k sociálním nerovnostem. Zcela naopak, e, mějí být připravováni na potřebná pracovní místa, mají jim dodat inspiraci a proto se chceme věnovat, ale také mladým ženám. Digitální dovednosti jsou tématem našich, jedné z našich nejvýznamnějších konferenc Educate to Create o, od digitálního využívání k digitální tvorbě a kreativitě. Digitální znalosti patří ke klíčovým kompetencím pro mm, celoživotní vzdělávání. Eh, zahájíme přizpůsobování rámce existujícího od roku 2006 v rámci ekologických, technických, technologických poměrů. Soustředíme se na mnohojazyčnost, na trvale udržitelné cíle a na digitální a podnikatelské znalosti Nové bude to, že tady budeme nejenom definovat klíčové kompetence, ale také nejlepší postupy k využívání tohoto rámce, abychom pomohli i vnitrostátní a regionální úrovně na základě formálního a neformálního vzdělávání pro jednoho každého občana v jakémkoliv věku. Když hovoříme o budoucnosti Evropy, nelze zapomínat na to, že Evropská unie nefunguje pouze na jednotném trhu, ale že je založena také na společných hodnotách. Tyto společné hodnoty jsou zakotveny ve článku 2 evropských smluv a jsou směrodatné ale nezbytné jsou rovněž kroky k udržení těchto základních hodnoty pro budoucí generace, aby se cítili jako součást společného evropského domu a aby se stali aktivními občany demokratické Evropy. Z tohoto důvodu během předsednictví rady také vydáme doporučení eh, k podporování společných hodnot v rámci dimenze evropského vzdělávání. Tím budeme podporovat členské státy proto, aby vznikaly inkluzivní společnosti vzdělávání a prevence, boj proti radikalizaci a sociálnímu vyloučení. Evropská společnost se dnes rozvíjí pod znamením rostoucí mnohostrannosti, pestrosti a proto získává celoživotní vzdělávání stále větší význam. Musíme také bojovat proti předčasnému ukončování vzdělání, tedy eh, předčasným odchodům dětí ze školy. Bulharsko v současné dobře zavádí mechanismus pro meziinstitucionální spolupráci při, v rámci školení různých. A pro nás je důležité, abychom bděli eh, nad stavem vzdělání dětí, abychom se postarali o kontinuální, o možnost jejich kontinuálního vzdělávání. Veškerá tato témata eh, jsou napřímena na vizi Evropy v nejbližší budoucnosti. Proto je podpora ze strany Evropského parlamentu pro koncens a evropské jednání naprosto klíčového významu. Za šest měsíců bulharského předsednictví se staneme hostitelem významných akcí k tématu vzdělávání a velice bych se těšil, kdybych vás mohl přivítat v Bulharsku a děkuji vám za pozornost. Ano, mnohokrát děkuji, pane Valčeve. To je velice eh, ambiciozní, obsáhlý program, eh, který jste si naplánovali na příští šest měsíců. A myslím si, že mnoho z témat, o kterých jste hovořil, je v souladu s našimi prioritami, eh, které sledujeme tady ve výboru. Ráda bych nejprve dala slovo koordinátorům na maximálně tři minuty a pak Eh, si uděláme takové diskusní kolečko a přejdeme do druhého kola. bude to nezmyté paní eh, Sabine Fenheim. Nejprve bych chtěla poděkovat i za to, že jste přijal naše podněty pro sektor vzdělávání, eh, tak pozitivně v průběhu těchto, tohoto roku komise pravděpodobně přijde s prvním návrhem, který se bude týkat nového programu Erasmus+. Je pro nás důležité, a to jsme zdůraznili v několika složkách, Ehm, důležité je, že dojde k výraznému navýšení. Ehm, teď máme ehm, průměrnou kvotu úspěšnosti 18 až 20 což znamená pouze 18 až 20 projektů, které mohou být schváleny a ty mohou být z tohoto programu financovány a podpořeny. A to znamená, že tady máme hodně velký deficit a proto chci vyzvat eh, na tomto místě eh, k značnému navýšení nejenom o pár procent, ale mnohonásobení rozpočtu by bylo nezbytné. Eh, v této oblasti důležité pro nás je Tady bych chtěla slyšet něco z vaší strany. Eh, teď eh, máme velmi silnou dominantnost v Erasmu programu, eh, který dominantní je výměna studentů. Řeknu to upřímně, byla bych radši, kdybychom tady měli větší prioritu v oblasti odborného vzdělávání nebo na jiných polích, tak abychom mm, mohli, aby vznikla povědomí pro mobilitu v rámci vzdělávání, abychom to včas mohli zvýšit právě třeba výměnou učitelů, můžeme vylepšovat systém systémy eh, z trvalého hlediska. Eh, tady se mm, mm, můžeme dozvědět něco o modelech osvědčených praxí v zahraničí, ale dáváme možnost i mladým lidem, eh, kteří nejdou studovat, ale kteří ehm, jdou do odborného vzdělávání, praktického vzdělávání. A těm bychom chtěli dát šanci a mm, ehm, zintenzivnit programy pro ně. Myslím si, že to pak povede k větší akceptanci. Možná byste k tomu mohli něco říct, jaké jsou vaše představy protože to, co předsednictví rady tady rozpracovalo eh, přes samity, eh, to určitě to je také program, eh, půjde jak do programu, nového programu komise. Bude to její součástí. Děkuji, Sabine. Silvia Kosta. Eh, děkuji, chci pogratulovat eh, k tomuto prvnímu předsednictví. Je to historický krok pro vaši zemi? Je to skutečně historický moment pro vaši zemi a děkuji za vstupní projev. 2018, to máte pravdu, bude klíčovým rokem. Je to také rok kulturního dědictví a bude se hodně eh, soustředovat pozornost na kulturu, na vzdělanost. Vaše předsednictví bude velmi aktivně zapojeno také do víceletého finančního rámce, do řady programů jako Erasmus+, a tak dále. Víte, že parlament žádal zvýšení finančních prostředků a e, v průběhu je kampaň, eh, která byla eh, zahájena z, násobit, z desetinásobit Erasmus+. Co je důležité je, aby nový program zahrnoval i nástroje inkluze. Eh, my jsme také přišli s myšlenkou e-karty, což je možnost lepšího členění mladých, ale je třeba také myslet na mladé s postižením, na děti přistěhovalců, Erasmusů. To bude všechno velmi zásadní pro dva nadcházející roky Erasmus, pro Erasmus. A je tady, tady také na stole otázka přístupnosti škol pro e, mladé, pro vzdělávací e, populaci a pak je tady ještě Keteborg. Já doufám, že ty závěry, o kterých jste hovořil, budou přijaty za bulharského předsednictví a zároveň je tady větší citlivost, větší, více naslouchá ze strany jak komise, tak rady eh, ohledně myšlenky, že kultura a vzdělávání jsou také zásadní v rámci sociální agendy. Takže my musíme rozvíjet víceleté programy právě na základě tohoto nového eh, uvědomění si faktů. A pak je tady ještě možnost definovat skutečný akční plán ohledně digitální gramotnosti a nejde pouze o ty základní dovednosti, ale také o dovednosti a znalosti eh, vysoce posunuté, protože je třeba si uvědomit, že za takových deset let budou mladí dneška eh, pracovat v eh, místech, která ještě teď vůbec neexistují. A vidím, že ve vašich, vašem programu chcete podpořit tu zajímavou iniciativu partnerství mezi univerzitami, tak, aby bylo možno vytvářet skutečnou, eh, skutečný systém evropského vzdělávání společných diplomů. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pan Žambacky. Předsedatu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení, eh, vážené dámy a pánové, vážení ministři, eh, členové kabinetu, rád bych Eh, vás přivítal. Nejsou to lehké úkoly. Eh, eh, první členové bulharského předsednictví rady jste tady jsem rád, že můžete, je ta skutečnost, že můžete v tomto sále hovořit vlastním jazykem, je pozoruhodná. Ještě jednou vám přeji hodně úspěchu. Vážený pane ministře Valčeve, rád bych položil následující otázku, která se týká nových technologií ve vzdělávání a chci slyšet vaše stanovisko. Eh, nové technologie vzdělávání eh, musí být pochybně podporovány, ne, se jim vyhýbat. A právě tady ehm, bude mít klíčový význam to, jak ehm, motivovat, přitáhnout učitele, aby využívali nové technologie. Tady mluvím o celé Evropské unii. Učitele by eh, měli být schopni držet krok se svými žáky. Co říkáte na zavedení elektronických učebnic, nejrůznějších eh, forem dálkového vzdělávání? Podle mého názoru by to mohlo eh, usnadnit život lidem, kteří cestují po Evropě a také by tím byl uchovány unikátní spisy jako a. Eh, Budapešské písmo a podobně. Co byste řekl eh, na dohody k týkající se eh, uznávání ehm, jazyků, tedy diplomů v Evropě. Děkuji vám. Děkuji. Paní Helga Trupl, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, chci děkovat bulharskému předsednictví za to, že máme možnost s vámi eh, hovořit. Má první otázka jsem stínová zpravodajka za zelené k eh, MMF. Chci vidět, jestli bulharské předsednictví eh, bude hájit pozici parlamentu dvou zpravodajů z Albrechta PPP a Tuma SD a sice mm, i do evropského rozpočtu 1,3 A druhá eh, otázka. Vy jako bulharské předsednictví eh, budete obhajovat naše požadavky, požadavky výboru KALT, mm, jde o navýšení prostředků Erasmus+ dále Europe for Citizens a European Solidarity, eh, COPS, to je pořád ještě tento název, ale doufám, že se to bude říkat služba Evropské solidarity. Příště eh, jste připraveni eh, se pustit do tohoto nového vlajkového programu, aby byl úspěšný a abychom navýšili prostředky do dalšího víceletého rámce. Další otázka se zodpovědný za vzdělávání a právě mm, ukončujeme naši reformu o copyrightu. A jedna z velkých otázek k této reformě zní, jestli evropští občané, zvláště mladí lidé, budou chápat to, eh, že eh, tady eh, nebudeme mít kvalitní žurnalismus a diverzitu, aniž by se platil obsah, obsah na digitálních platformách mm, budete, předložit politickou argumentaci, abyste přesvědčili lidi, že musí platit, pokud si chtějí užívat mm, kulturní diverzitu a kvalitní mm, novinařinu. Děkuji. Děkuji. A teď se tady už nikdo nehlásí o slovo z koordinátoru. Paní Bild, prosím madame la présidente. Děkuji, eh, Vítejte, pane ministře. Hodně se hovoří o mobilitě. Problém eh, mobility je také únik mozků Například 30 eh, tisíc Bulharů, velice kvalifikovaných, většinou prchají ze země, většinou do zemí, které jsou na tom po této stránce víc než dobře. Takže jak budeme kompenzovat takovéto ztráty? Uvi, uvažujete o to, aby se tady eh, například změnila směrnice modrá eh, karta, a nebo aby se eh, ještě podí, jsme se podívali na podmínky Erasmu. První kole se hlásí ještě pan Šultis. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád popřál panu ministrovi a celé jeho zemi velké úspěchy v předsednictví a také bych mu chtěl poděkovat za eh, uvedení priorit během bulharského předsednictví. Já jsem řekl, abychom se ještě seznámili. Konstatoval jsem, že ve vašem úvodu jste hovořil, že Evropská unie nepředstavuje pouze jednotný trh, ale že Evropskou unii také e, hýbou určité zásady, které, že se opírá o určité smlouvy. Pro mne jsou tyto e, zásady něčím e, minulým. Připadá mi, že ty, o kterých, o kterých hovoří bulharské předsednictví, už jsou minulostí. Já říkám, že jsem z Řecka proto, abych tady ještě připomněl princip solidarity. Hodnotu solidarity, to je něco, na co jsme zapomněli. Stále více se skloňují slova jako hospodářská soutěž, konkurenceschopnost, ekonomika. Hlavní problém podle mého názoru je otázka financování veřejného školství a veřejných vzdělávacích programů. Závěrem bych chtěl říct, že vám samozřejmě přeji maximální úspěch, ale chtěl bych vědět, jak to je v Bulharsku s veřejným školstvím, kolik procent představuje a kolik je mladých eh, absolventů, kteří ze země odcházejí, protože nenacházejí práci. Pro mě jsou to zásadní věci. Děkuji mnohokrát, mě bych ukončila první kolo. Eh, pustíme se pak ještě do druhého, ale pana ministra bych teď poprosila, eh, aby se pokusil ve čtyřech, pěti minutkách zodpovědět otázky, abychom nepřekročili náš časový limit. Благодаря. Děkuji. Jak to pos... Žena, Paní předsedkyně, jak jsem už э, říkal, tak důležitým cílem bulharského předsednictví rady eh, je zvýšit investice, zlepšit přístup eh, k mm, Erasmu. A teď vaší otázce týkající se zvýšených eh, finančních prostředků, které jsou k tomu nezbytné, to byla i otázka paní Trpl. Investice zvýšíme, eh, tedy mohu výstříc tomuto přání eh, na Radě ministrů a také při našich rozhovorech s ministry financí byla vedena jednání k novému víceletému finančnímu rámci naši ministři financí eh, by měli teď učinit vážná rozhodnutí i v jiných oblastech, ale rozhovory eh, budeme v tomto smyslu eh, podporovat, jak jsem už říkal. Také bychom měli zvýšit účast různých skupin mladých lidí Ehm, s, taky to je profesní, odborné vzdělávání, to říkala paní Kosta, vzdělávání migrantů a ehm, jde také o lidi s ehm, postižením. Tady jsou nezbytná e, žádoucí opatření a důležité bude také účast e, učitelů na tomto programu. Samozřejmě vítáme eh, digitální agendu vzdělávání. To je to, co říkal pan Džambasky, jeho otázky vztahující se k novým technologiím. To je nezbytné, měli bychom pracovat pomocí všech eh, politických eh, nástrojů a motivovat učitele pro užívání technologií, zvýšení kvalifikací dále vhodné učební plány, financování vhodných nástrojů pro další motivaci učitelů, využívání nových technologií. Tady bychom měli být pochopitelně eh, opatrní. Neměli bychom přitom zapomínat na prožitek z učení. Pracujeme na vytvoření elektronického přístupu k učebnicím. Už dva roky máme v Bulharsku elektronické učebnice ty, tady máme ještě dodatečný obsah vzdělávací eh, v nich zakotven a kromě toho pracujeme na elektronickém přístupu k teď ještě učednicím v písemné podobě. Eh, mnoho učitelů je mimo naši zemi a tady máme politiku, politický směr pro učení se jazyka. Vzniklo to v posledních eh, letech. Byla učiněna další opatření zaměřená na zintenzivnění této politiky a pak Eh, tu máme výstavbu Centra eh, pro eh, dálkové vzdělávání a vzdělávání elektronickou cestou a školám v zahraničí chceme dát možnost využít takového toho, toho vzdělávání na dálku. Cílem je to, aby mladí lidé mohli zůstat v tomto jazykovém prostoru je tu petice eh, pro eh, zlepšování bulharského jazyka, jako jazyka eh, při maturitách. Ehm, to mělo by platit také pro všechny ostatní jazyky. Tuto petici jsem podpořil. Chceme poděkovat panu Šuntisovi za jeho otázky. Máme tady středně nedobý ehm, rozpočtový program výdaje do vzdělávání se zvýší a platy pedagogických pedagogů eh, se také eh, zdvojnásobí. Největší výzvou pro Bulharsko eh, bylo zvládnout migraci, zvláště migraci mladých lidí. V posledních letech pozorujeme snížení tzv. neto migrace, zvyšuje se konvergence, konvergence v daných sektorech a neto migrace dostala teď znamenko mínus. Mnoho mladých lidí se vrací do Bulharska v poslední době a tímto bych ještě jednou chtěl poděkovat za otázky. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že otázku paní Trupel, která se týká copyrightu, na to jste eh, zapomněl, ale nevím, jestli jste za to zodpovědný, anebo eh, jestli spíš eh, to je pravomocích nějakého kolegy, tak bychom mohla volit tuto otázku předat dál. Dobrá. Tak, si teďka hm, necháme stranou a pak se k tomu ještě vrátíme. Teď se dostáváme k druhému eh, kolečku. Začneme panem eh, eh, Nikovem. V druhém kole prosím omezte se na jednu minutku, jinak se dostaneme do časového zkusu. Minutku, pan Nikov. Petro. Děkuji ti, Petro. Vážení páni ministři, vážená paní náměstkyně, dovolte, abych vám popřál hodně štěstí. Já mám jenom minutu na své otázky. Do jaké míry pokročilo Bulharsko při vypracovávání systému v rámci formalizování znalostí u pracovníků a jak to vypadá se systémem vzájemného uznávání profesí. To bude nesmírně významné pro úspěch programu týkající se schopností a dovedností kam až, jak daleko se dostalo Bulharsko v podpoře digitálních znalostí. K tomu mělo dojít minulý rok až do roku 2050 bylo jenom 20 nově vytvořených pracovních příležitostí orientováno nebo se bude moci zříci digitálních kompetencí. Když se investuje jenom do digitální infrastruktury, neznamená to, že bychom nezohledňovali také možnosti dětí. A teď otázku na paní Gešugo. O, otázky na ministry budou pokládány později. Děkuji mnohokrát, paní Boškort, na minutu. Благодаря, господин Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za slovo. Děkuji vám za vaši srozumitelnou přednášku týkající se tématu mládeže a budoucnosti Evropy, eh, patřící mezi priority evropského předsednictví. Všichni se shodneme v tom, že budoucnost Evropy je v rukou našich mladých lidí a investice do nich je velice významná, stejně tak jako investování do zlepšování kvality vzdělávání. Jsem velice ráda, že se zhodneme rovněž v tom tématu, že klíčovým aktérem pro kvalitu vzdělávání jsou učitelé a že je tedy musíme podporovat a rovněž zlepšit eh, jejich roli eh, v efektivitě vzdělávání. Kromě toho musíme investovat do infrastruktury vzdělávání. Mé dvě otázky znějí. Jakým způsobem bulharské předsednictví bude motivovat členské státy k tomu, aby investovali více do vzdělávání? A moje druhá otázka se týká strategie Evropské unie. Víme, že bude završena tento rok. Co byste navrhoval po roce 2018? Jaké jsou hlavní výzvy členských států? Děkuji mnohokrát. Děkuji. Julie Ward. Děkuji. Já jsem právě se chtěla zaobírat eh, tématem vědy a poprosit o to, aby se eh, investovalo do zlepšení vědy a do zapojení více žen Nezapomínejte, prosím, také na umění. Já se domnívám, že je nesmírně důležité, aby lidé měli takové holistické vzdělávání. A věda bez kreativity, bez inovace, bez představivosti není možná. Věci jsou a musí být kreativní, protože musí přemýšlet o neznámém. Musíme také uvažovat o umělcích využívajících vědecké metody, jako například hudebníci, kteří počítají s čísly, počítají designéři, eh, musí eh, také eh, zapojovat vědecké znalosti. A e, neměly by se rozdělovat tyto předměty, čili já bych vás požádala o to, e, abyste tedy e, zapojili tento holistický přístup spojení vědy a tvořivosti. Děkuji, Kristina Libačka. Děkuji mnohokrát. Pane ministře, já bych vám chtěla srdečně poblahopřát. S velkou radostí jsem vám naslouchal. Mám dvě otázky. Řekl jste, že navrhujete rychlejší cestu vzdělávání pro nejaktivnější mladí, mladé lidi. Eh, mohl byste o tom něco říci blítě? A za druhé, Komise navrhla nový prostor pro vzdělávání mládeže. Domníváte se, že by se to mělo dotýkat i vysokého školství, jakož i vědeckých oborů, tak, abychom mohli i toto integrovat. Děkuji vám mnohokrát. Luigi Morgano. Děkuji mnohokrát. Máme tady eh, velkou většinu, která vyzvala komisi, aby vytvořila a rozšířila průmyslově hospodářský rámec rovněž na politiku vzdělávání. Tady se jedná o eh, sladění eh, vzdělávacích programů s cíly Evropské unie a ráda bych věděl, zda bulharské předsednictví ve svých prioritách také chce Eh, zahrnout tyto připomínky Evropského parlamentu. Eh, průmysl a spojení s kulturou je velice významné, zejména co se týče investic do vzdělávání, do vytváření příslušných pracovních příležitostí, což je rovněž příspěvek ke konkurenceschopnosti, ke zvyšování hospodářské soutěže a vytvořili jsme víceletý plán až do roku 2020 a teď se také zaobíráme otázkou autorských práv. Už moje předřečnice se na to ptala. Máme tady co dočinění s choulostivým tématem a domnívám se, že bulharské předsednictví se zde musí na to také zaměřit. Děkuji mnohokrát. Mám také spíše dojem, ale že to bude spíše otázka na, pana, na paní ministrině Kišeni. Ale tak tu otázku si ponecháme a on na to jistě posléze bude moci zareagovat. Pak se tady ještě přihlásil pan Adamov. Máte slovo. minuty. Уважаеми министри, добре дошли сред нас в Европейския парламент. Vážení ministři, vážená paní náměstkyně, vítáme vás v Evropském parlamentu. Pane ministře Volčeve, vzdělávání a další vzdělávání žáků je jedním z důležitých předpokladů pro vybudování spravedlivějších společností a trvale udržitelných ekonomik této souvislosti mám dvě otázky. Jaká opatření byste vy navrhli pro povinnou školní docházku a pro snižování počtu dětí, které nedokončí základní vzdělání? Hmm. v tom a také s tím souvisí profesní vzdělávání učitelů a jejich schopností děti začlenit, protože učitelé musí také mm, zvýšit svou autoritu, musí se zvýšit image učitelů a jejich uznání ve společnosti. Co pro to učinit? Děkuji, děkuji. Děkuji. Pane ministře, máte ještě jedno slovo na tři minutky. Ja, wir müssen Eh, musíme se eh, postarat o to, abychom eh, se nedostali do skluzu. Časově vím, že jsou to všechno důležitá témata. Prosím, pane ministře. Děkuji. Chtěl bych eh, poděkovat panu Jakubovi za eh, otázky a také eh, za to, že mluvil o rozvoji digitálních dovedností a o investicích do infrastruktury, ale jde také o investice do lidského kapitálu. Digitální poznatky, dovednosti by měly být zakotveny do všech učebních osnov, měly být podpořeny všemi obory. Potřebujeme generaci, která Eh, bude nejenom eh, digitálními uživateli, ale i digitálními tvůrci. Na národní úrovni tady máme program vzdělávání pro oblast eh, IT, pro profesionály z IT a obory IT a tady máme žáky, mladé lidi. Tímto způsobem budeme chtít podpořit tyto schopnosti a dovednosti mladých lidí, rozvíjet je. Co říkal pan Bosko? Rád využiji příležitosti a e, zítra vás pozvu k rozhovoru u kulatého stolu e, k tématu e, učitele. Investice do pedagogů jsou důležitým předpokladem pro vylepšení výsledku vzdělávání do budoucna. A Hned přechází k otázce eh, pana Ademova, která tady byla to ta druhá otázka. Měli bychom investovat i do komunikace, ale především eh, bychom měli motivovat mladé lidi eh, k tomu, aby měli lepší výsledky ve vzdělávání, aby se pustili do, mm, studovali pedagogické profese. To je velice důležitý cíl naší politiky. A také bychom se měli postarat o e, dobré pedagogické e, odborníky mm, ve všech vzdělávacích zařízeních. Chci poděkovat paní Libacka ještě jednou za její zprávu. Tato diskuse nás čeká. Povedeme ji s mými ministerskými kolegy v únoru. otázky paní Watt. Tady je nepochybné, že musíme zlepšit vzdělávání ve vědecké eh, oblasti, kreativní vzdělávání. Eh, vedeme rozhovory s kolegy ministerskými. Jednak to znamená osvojení si klíčových kompetencí, posílení tradičních oborů ale také mimoškolní opatření. Vedli jsme diskusy k tomuto, eh, jak bychom mohli využít potenciálu mimoškolních opatření, tak abychom mohli více pracovat v tomto směru. Zapojení vědy do evropského vzdělávacího prostoru a vůbec do vzdělávání jako takového. První otázce pana Adamova. Jaká opatření učiníme pro to, abychom eh, snížili eh, počet těch, kteří předčasně eh, opouští školy. Toto je vůbec nejdůležitějším počinem všech vzdělávacích systémů. Jsou to konkrétní opatření vzdělávacích institucí, podpora žáků. Ehm, abychom využili všech nástrojů, ehm, prostředků pro to, abychom překonali tento problém. A v této souvislosti jsme stanovili mechanismus eh, pro spolupráci institucí. Cílem přitom je snížit počet těch, kteří odcházejí ze škol. Eh, využíváme všech politických nástrojů k tomuto cíli. Chceme tyto děti ještě dodatečně podpořit. A doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky. Chci se omluvit, pokud jsem na nějakou zapomněl. Ano, ještě otázka pana Mogano. Jak už bylo řečeno, říkal jsem to i paní Trupl, očekáváme návrh komise mm, eh, k novému finančnímu rámci, a to v květnu. to bychom mohli mít první výsledky. Děkuji vám. Ano, děkuji mnohokrát eh, panu ministru Valčevovi. Děkuji vám za to, že jste se eh, mezi nás dostavil, že jste nám eh, předložil priority v vlasti vzdělávání a vědy. A teď ještě máme takovou necelou hodinku a e, proto jsme si tady e, e, na plénu říkali, jestli oba pány ministry vezmeme po sobě a potom si uděláme takové celkové diskuzní kolečko. Myslím si, že to by mělo větší smysl, než ne, že potom na konci paní ministrině pro kulturu bude muset odejít s prázdnou a nebude moci vůbec odpovědět na otázky, které jí budou položeny, protože už na to nebudeme mít čas. A proto bych teď poprosila oba pány ministry Giševa a Krále aby po sobě pohovořili a potom si ještě uděláme jednu nebo dvě diskuzní kolečka, podle toho, kolik budeme mít času. Začneme panem Kralevem. Kralev is minister. Pan Kralev je ministrem pro mládež a sport. Dvě témata, která nás nesmírně zajímají a hned se také už jistě přihlásí pan Fok, což je takový sportovní nadšenec. Pane králeve, máte na 10 minut slovo. Děkuji mnohokrát, vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové poslanci Evropského parlamentu. Je pro mne ctí představit vám priority bulharského předsednictví Rady v oblasti mládeže a sportu. Během předsednictví Rady Bulharska je pro nás nejvýznamnější etablovat efektivní a strukturovaný dialog s Evropským parlamentem jako se spolu legislativcem. Budoucnost Evropy a mladí lidé, to patří k hlavním prioritám našeho předsednictví chceme um, přinášet reálné výsledky pro mládež a sport v Evropě během našeho předsednictví. V našem programu pro nastávající šest měsíců při tématu mládeže jsme jako prioritu definovali pokračování práce estonského předsednictví se stěžejním zaměřením na rozvoj mládeže a budoucích politik v oblasti mládeže. Vidíme, jak se mění výzvy i pro mladé lidi. Máme tady co dočinění se strachem před terorem, migrační proudy, problém nezaměstnanosti mládeže a tomu všemu naše společnosti musí čelit. Také tyto jevy vedou eh, k narůstání agrese a nakonec také k radikalizaci. Proto pracujeme na roli v oblasti mládeže při budování bezpečných, míromilovných společností v Evropě. E, abych musíme vytvořit proto příznivé předpoklady, a e, rovněž pro spolupráci a pro výměnu té nejlepší praxe. Bulharsko se chce také zaobírat demografickými trendy mladých lidí. Přitom definujeme jako stěžejní bod podporu potenciálu mládeže a jejího talentu a abychom zvrátili také demografickou tendenci do pozitiva a také, abychom tedy zmírnili demografickou krizi v Evropě. Mladí lidé jsou motorem pro změny při budování, při rozšiřování základu pro trvale udržitelnou budoucnost všech evropských zemí. Proto je důležité v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání a zaměstnávání investovat do mladých lidí portugalské předsednictví chce posílit také povědomí o demografických změnách v Evropě, protože ty ovlivní naše sociální systémy a zejména se budou týkat mládeže. Aktivně budeme pracovat na uskutečňování iniciativy pro strukturovaný dialog jako účinný instrument pro zapojování mládeže. Umožní to přímý dialog mezi mladými lidi a těmi, kdo nesou rozhodnutí a získáme tím více informací o aktuální situaci mladých lidí. Eh, společnou tematickou eh, prioritou pro to trojpředsednictví od 1. července 2017 do 31. prosince 2018 je moto Mládež v Evropě, co před námi stojí. Nejdůležitější bude konference pro mládež Evropské unie, kterou uskutečníme od 16. do 19. dubna 2018. Nejdůležitějším tématem této konference bude zohlednění výzev, před nimiž stojí mladí lidé, stejně tak jako zohlednění jejich hlasu při vypracovávání konkrétních doporučení pro další strategii v oblasti mládeže. V tomto rychle měnícím se světě je třeba hodnotit ty klíčové prvky politiky a lépe se pouště do řešení politických priorit. Přepracovaný rámec v evropské spolupráci pro oblast mládeže 2010 až 2018, takzvaná strategie pro mládež, je přitom nejdůležitějším nástrojem. Proto vítáme přeskum tohoto rámce ze strany služeb Evropské komise s cílem předložit novou strategii v první polovině roku 2018. Bulharské předsednictví organizuje diskuse, eh, které dají členským státům možnost vypracovávat eh, a zapracovávat jejich doporučení do nových strategií. Klíčovým tématem je rovněž téma Evropského sboru Solidarity. Tato iniciativa může přispět k podporování evropských hodnot a zásad, jakož i k vývoji sociálních eh, kompetencí a schopností mladých lidí, k jejich eh, silnějšímu zapojení do občanské společnosti, protože oni se rovněž zde chtějí angažovat. Na zasedání 20. listopadu 2017 Rada Evropské unie získala mandát pro vyjednávání s Evropským parlamentem k tomuto tématu. Bulharské předsednictví rady je připraveno eh, završit úspěšně tato vyjednávání. Očekáváme také udělení mandátu pro Evropský parlament. Velice si vážíme roli Evropského parlamentu při vypracovávání iniciativ pro efektivní další rozvoj politiky mládeže a jejího zapojování. Politická diskuse na ministerské úrovni se bude rovněž komat a zde zohledníme mm, téma role mladých lidí při uskutečňování cílů pro trvale udržitelný rozvoj OSN do roku 2030. V oblasti sportu ehm, se soustředíme na podporování evropských hodnot jeho prostřednictvím. Budoucnost Evropy a její díla se diskutovalo na nejvyšší úrovni, včetně neformálního summitu zástupců šéfů státu a vlád v Bratislavě v září a také na setkání šéfů vlád 20, v Římě u příležitosti 60. výročí podpisu římských smluv. Nejdůležitějším poselstvím je přístup ke sportu, zabezpečit přístup ke sportu jako základní právo občanů. Sportovní aktivity podporují solidaritu, podporují k účasti na občanské společnosti a slouží jako nástroj v boji proti radikalizaci a prevenci agrese Bulharské předsednictví chce vypracovat usnesení Rady k tématu podpory evropských hodnot prostřednictvím sportu a to bychom rádi předložili v květnu 2018. Důležité je pro nás také využívat hromadný sport jako prostředek pro integraci a jako budování mostu mezi tradicí a inovaci. Chceme podporovat nejenom tradiční o, sportovní disciplíny, ale také sportovní hry. Bulharské předsednictví to vše bude bedlivě sledovat, bude uspořádávat různá sportovní utkání. A předložíme také příslušnou dohodu proti manipulaci sportovních výsledků. Tato tedy vlastně již byla předložena, ale my chceme zahájit jejich ratifikaci členskými státy. V, semi, v Sofii se bude konat 24. a 25. ledna seminář k tématu mm, boj proti dopadu ping, dopingu ve výkonnostním sportu a v hromadném sportu prostřednictvím vzdělávání, ale rovněž vyšetřování. Chceme se věnovat také prevenci dopingu a rozšiřování těchto znalostí mezi profesionály i mezi amatéry. Připravujeme také speciální antidopingové školící programy pro sportovce, trenéry, odborný personál, rodiče, ale také eh, pro amatérské sportovce, žáky, fitness trenéry a občany. Nová metoda v prevenci dopingu je vyšetřování. Vyšetřování hraje důležitou roli v omezení šíření používání dopingu spojuje snahy k zavedení regulativních opatření k omezení výroby, rozšiřování a používání zakázaných prostředků a metod. V současné době se diskutuje o budoucnosti mezinárodního antidopingového systému. Evropská unie by měla sledovat tuto diskusi a také k ní konstruktivně přispívat. To lze jenom díky dobré koordinaci a jasným definováním společných problémů na zasedání světové agentury proti dopingu. Kromě toho tato agentura VADA eh, zahájila první fázi přepracování kodexu, světového kodexu antidopingového, a eh, ten by měl být schválen v roce 2021. Bulharské předsednictví rady vypracuje reakce Evropské unie a jejich členských států. Jako člen představenstva či prezídia této agentury VADA je Bulharsko hrdé na to, že v prvním povolení roku 2018 povede tento proces k vypracovávání společné pozice Evropské unie k tomuto novému antidopingovému kodexu. Učiním všechno proto, eh, abychom zohlednili eh, také názory ostatních členských států. Na závěr bych rád řekl, že v naší práci pro mládež a sport budeme pracovat ve denní zásadou, eh, rozpoznávat argumentu všech zúčastněných, abychom dosáhli optimálních výsledků pro naše společnosti. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát, pane pane ministře Kraleve. A teď přejdeme k paní ministrině Geševa. Máte slovo na 10 minut. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení členové eh, výboru pro kulturu a vzdělávání, milí kolegové, milí přátelé, je mi ctí Eh, dnes pohovořit s vámi eh, u příležitosti eh, prvního bulharského předsednictví, představit vám priority a plány na příští šest měsíců, zvláště v oblasti kultury. Nevím, kolik eh, z vás navštívilo naši zemi, ale má země eh, je země, která má stoletou eh, tradici, jsou tady, je tady mnohovrstevná kultura. Bulharsko patří k nejstarším evropským státům. To, co si ponechal náš národ v posledních staletích, je uvědomění si toho, že se musí respektovat rozdíly a že musí být zachována kulturní diverzita, která patří k nejvyšším hodnotám. Naší povinností je si je uchovat, dále je rozvíjet a předávat je do dalším generacím. Bulharsko přebírá předsednictví rady eh, ve velmi eh, důležitém období. Dnes evropský projekt potřebuje více než jindy soudržnost, společné hodnoty a nový pohled do budoucna. Pro nás je kultura eh, jeden z osvědčených nástrojů, který slouží eh, k mm, rozvoji společné eh, hodnot a posílení evropské identity. Mm, Evropa je, není jenom jeden společný trh. Proto by kultura během našeho předsednictví rady měla být považována za důležitou hybnou sílu pro sociální a vývoj, kulturní vývoj Evropské unie. K tomuto vývoji, vývoji dochází v nové světovém diskursu, když se podíváme na naše společné dějiny, ale přesto jsou tady, zdůrazňujeme, mladé občany, mladí lidi, digitalizaci a potenciál s digitalizací spojený. E, Bulharské předsednictví rady má před sebou čtyři důležité priority. Budoucnost Evropy a mladých lidí, e, ekonomický růst a sociální přibližování se, evropská perspektiva a konektivita západního Balkánu, zachování stability e, v Evropě, digitální ekonomika, ekonomika a e, na budoucnost orientované vědomosti. Naše práce v oblasti audiovizuální je e, přímo souvisí se všemi těmito prioritami. Zvláště se eh, budeme zaměřovat na první a poslední prioritu přeskoumání směrnice eh, o audiovizuálních eh, mediálních službách je také naší prioritou a v říjnu minulého roku Evropská rada zdůraznila význam tohoto přeskumu a nezbytnost rychlého pokroku Eh, tak aby vznikla dobře fungující eh, směrnice o audiovizuálně jednotném trhu eh, vztahu k digitálnímu věku. Dovolte mi, abych mm, teď mm, poděkovala třem mm, předsednictvím slovenskému, malskému a estonskému které odvedly velmi cenou práci a kde se dosáhlo pokroku v těchto složkách. Zvláště chci poděkovat spolu s pravodajům za e, jejich poznatky a aktivní práci na této složce. Aktuálně to je zhruba polovina článků e, směrnice, které byly přeskoumány. Mnoha z, ním, e, mnoha z nich jsme dosáhli dohody. K těmto článkům patří například ustanovení týkající se zlepšeného přístupu k audiovizuálním obsahům pro eh, osoby s postižením, to je obzvláště důležité. Dále eh, úkoly zaměřené na posílení autonomie eh, národních regulačních úřadů v oblasti audiovizuální, pak jsou to ustanovení pro týkající se regulace audiovizuálního sektoru za účelem lepší implementace směrnice a dále ustanovení k vytvoření společné databanky pro poskytovatele mediálních služeb. Naše předsednictví eh, rady eh, v tomto důležitém legislativním eh, návrhu bude pracovat v rozhodující fáze interinstitucionálních vyjednávání. Podobně vypadá stanovisko Evropského parlamentu a Rady k ustanovením, eh, která eh, se týkají dalších eh, práce. Tyto postupy jsou princip no, země původu a také ochrana nezletilých před nebezpečnými obsahy. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom se dohodli v těchto předpisech. Máme před sebou diskusi ke dvěma důležitým tématům. Eh, komunitní komunikace a platforma pro sdílení video obsahu. To jsou, eh, tady jsou naše cíle dosti podobné, i když pořád existují ještě určité rozdíly, které podle mého názoru musí nebo mohou být překonány, tak abychom uspokojili všechny a aby dosáhli uspokojivého kompromisu. Eh, první technické kontakty už vznikly od začátku ledna a mm, dovolte mi, abych mm, tady projevila znovu naši ochotu pro spolupráci s tímto výborem a se spolu zpravodajkou eh, paní Kamekevat a paní Hajen. Přeskoumání směrnice mm, není žádný snadný úkol, přesto jsem přesvědčena o tom, že budeme pokračovat v naší spolupráci v duchu ehm, důvěry a že dosáhneme dohody v této složce v rámci eh, našeho předsednictví. Pro nás nám je jasné, že eh, politika a tempo jsou stejně důležité. Pokusíme se dosáhnout už výsledků v obou, na obou polích a to v dobré spolupráci s Evropským parlamentem. Jsme přesvědčeni o tom, že společně dojdeme k vyváženému kompromisu a že budeme mít v rukou eh, legislativní nástroj, který poslouží spotřebatelům, tvůrcům a poslouží zachování evropského kulturního dědictví a zároveň posílí vývoj sektoru eh, a to ochranou a tím, že vznikne právní jistota života. Další důležitou prioritou je kulturní dědictví. E, pro nás to bude horizontální téma. Dovolte mi, abych e, prosím poděkovala za angažovanost a za snahy všech zúčastněných, e, kteří podpořili Evropský rok kulturního dědictví. Evropský parlament a členské státy aktivně pracovali na eh, rozvoji a na vůbec na vzniku této myšlenky. Zvláště bych chtěla poděkovat tomuto výboru a zpravodajce paní Kosta. Kulturní dědictví eh, staví mosty nejenom k naší minulosti, je to strategický zdroj pro lepší sociální a ekonomickou přítomnost a pro e, udržitelnou budoucnost Evropy. Během Evropského roku kulturního dědictví e, si e, budeme hledat odpověď na otázku, co znamená kulturní dědictví pro naše společnosti a do, pro budoucnost Evropy. Za prvé, přeskoumáme roli kulturního dědictví Eh, v rámci dosahování cílů eh, v ostatních strukturálních politických oblastech Unie. Budeme hledat odpověď na otázku potom, jak eh, jednotlivé politické oblasti mohou odpovědět na věci spojené s kulturním dědictvím. Naším cílem je rozpracování ehm, závěrů Eh, které eh, byly 23. května 2000, eh, které budou předloženy v květnu 2018 v Radě pro kulturu. Za druhé, se soustředíme na vytváření moderních obsahů, které platí jako kulturní dědictví pro eh, nadcházející generace a musí být zachováno. To bude jedno z našich témat v květnu, když ministru, s ministry povedeme diskusi o dlouhodobé vizi evropských eh, kulturních obsahů mm, a o budoucnosti Evropské unii v souvislosti eh, a také ve spolupráci s vámi. Včera se mluvilo o nezbytnosti vést takovouto diskuzi a sice to s tím přišly všechny země, které jsou součástí prohlášení Davos a které pro, pro eh, podepsali toto prohlášení z Davosu. Za několik málo měsíců eh, bude předložen víceletý finanční rámec, v kterém budou nastíněny priority eh, dalších sedmi let. Kultura přispívá k soudržnosti evropských společností, k posílení evropské identity a k různorodosti eh, a ke konkurenceschopnosti a k rozvoji demokracie. Podnětem k optimismu je ocenění eh, příspěvku kultury struktury eh, k evropskému projektu na té nejvyšší politické úrovni, tedy bylo to stvrzeno Evropskou radou eh, v listopadu minulého roku. Výchozími body pro přípravu dalšího eh, finančního programu pro kulturu bude vyhodnocení v poločase, mm, vyhodnocení programu pro Evropu, s tím je spojena také aktualizace Evropského kulturního programu, který už existuje deset let. V době kdy Evropská unie se potýká s mnoha výzvami, eh, hraje kultura důležitou roli. Znovu oživuje města a regiony, vytváří pracovní místa a je motorem pro úspěšné kreativní podnikatele. A proto potřebujeme kulturní a kreativní iniciativy, které eh, dají křídla evropskému projektu. Důležitá je inspirace, kterou tolik potřebujeme, protože staví mosty mezi námi a budoucími generacemi. Jeden z těchto eh, záměrů je například Mládežnický orchestr, který eh, je sestaven z různých hudebníků ze všech 28 členských států. Eh, měli bychom udržitelně financovat tento orchestr komise předloží eh, návrh pro změnu nařízení Kreativní Evropa eh, roku 2014. Eh, v prosinci minulého roku Rada a parlament dostali mandát pro interinstitucionální jednání. K tomuto tématu doufám, že budeme mít spolupráci i s vaším výborem a zvláště s paní zpravodajkou Kosta. Eh, když se podíváme na naše společné cíle v této složce, eh, doufám, že se nám podaří eh, dojít brzy k dohodě. V rámci našeho mandátu budeme potrhávat kulturu jako součást celého programu. V červnu roku 2016 vysoká zástupkyně spolu s komisí navrhla přístup nový, který je založen na Evropské strategii pro mezinárodní vztahy v oblasti kultury v Radě pro kulturu v květnu roku 2017 potvrdila, že kultura je důležitou součástí zahraniční politiky Unie. Rada se usnesla na eh, eh, ustanovení eh, platformy napříč sektorem pro novou strategii zaměřenou na mezinárodní vztahy v oblasti kultury. Takzvaná skupina, tedy konkrétní skupina začala pracovat v minulém roce. Bulharské předsednictví bude pokračovat v práci předsednictví, která byla před ním, dokončí, protože původní mandát této skupiny dobíhá v červnu tohoto roku tak eh, spolu s členskými státy, s komisí mm, a ERD, ERD, eh, ERD budeme pokračovat na vypracování eh, plánu a postup postupně se bude tento plán uplatňovat také v mezinárodních vztazích. Ehm, všechna tato témata budou představena na oficiálních akcích v rámci našeho předsednictví rady a budou diskutována. V únoru budeme mít neformální setkání ministrů kultury z Evropské unie k tématu kultura jako e, inkluzivní hodnota mm, Evropské unie. Poté e, budeme pořádat setkání e, s ministry kultury a jsem spolu s našimi partnery z Ázie. Budeme hovořit k tématu kultura, zahraniční vztahy a zvláště chceme zdůraznit kulturu a kreativní průmysl a kulturní dědictví. A v neposlední eh, řadě eh, tady budeme mít konferenci k tématu kulturní dědictví a to bude koncem března v Plovdivu. To je eh, naše kulturní hlavní město na rok 2019. Chtěla bych vás pozvat na tuto akci v Bulharsku. Mm, další pracovní oblast je autorské právo. Doufám, že toto téma Ehm, bude také zajímavé pro váš výbor a proto eh, krátce eh, pohovořím o našich plánech dvěma legislativním návrhu, které jsou součástí reformy ehm, autorského práva, harmonizace eh, právního rámce. Práci jako předsednictví před námi v této práci budeme pokračovat. Eh, byl učiněn velký pokrok zaměřený na dohodu v radě. 15. Eh, prosince eh, ASDF podpořila eh, započetí jednání s Evropským parlamentem a šlo také o návrh nařízení autorského práva při vysílání online. Jde o rozhlasové televizní programy. Aktuálně připravujeme také zapracování nebo započetí z interinstitucionálních jednání, která mají začít příští měsíc. Doufám, že se dopracujeme k politické dohodě v této složce protože eh, vyjednávací mandáty eh, spolu zákonodárců eh, jsou si blízké. Budeme pokračovat také na návrhu nařízení autorského práva. S těžištěm přitom budou dvě otevřené otázky. Jednak zavedení práva při využívání objektů, které jsou chráněny autorským právem, při poskytování služeb informačních společností, které byly byly zveřejněny. Eh, se zohledněním eh, právní, eh, právních komplexity je tady také citlivá situace jednotlivých aktérů a proto původní návrh neprošel tak rychle, až když se dohodne rad a parlament a rada, kdy na těchto kompromisech budeme moci začít s interinstitucionálními vyjednáváními, což může být v druhém čtvrtletí tohoto roku. A závěrem bych ještě jednou chtěla vyjádřit eh, svou naději, že budeme mít eh, plodnou spolupráci s Evropským parlamentem. Eh, Měla bych, budu mít radost, když vás uvidím na akci v naší zemi. Brzy vás budu očekávat také na eh, zahávací gala eh, bulharského předsednictví rady a to 1. Eh, února v Bozáru tady v Bruselu. Děkuji vám za pozornost a očekávám vás dnes v 13 hodin na zahájení výstavy, která se pořádá společně se službami pro komunikaci a kreativní projekty. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát pane ministře, paní náměstkyně. A nyní se dostáváme eh, k našemu prosím. Děkuji. Já mám dvě dodatečné otázky. Za prvé, vy jste krátce nastínili, jak významný je rok Evropy, aby se vytvořilo povědomí eh, pro evropské kulturní dědictví. Druhý bod. Hovořili jste o střednědobém finančním rámci a kulturní dů pro regionální rozvoj, protože tady to není ještě silně zastoupeno a my za náš výbor bychom chtěli docílit vyššího zapojení. Mnohokrát. Silvia Costa. Grazie per queste due. Eh, Děkuji Pokládáme, že tady bude slyšení, protože se domníváme, že politika eh, vůči mladým má strategický význam eh, z hlediska vertikálního i horizontálního. Hodně spoléháme na bulharské předsednictví, že zaujme takový holistický přístup téma, které se eh, vztahuje k sportu, k určité lojalitě a tak dále. Pak je tady otázka solidarity priority. Eh, já budu zpravodajku ohledně eh, té eh, těch zborů. Tématem chcete také identifikovat. Pak je tady otázka kultury tohoto celého Eh, této celé oblasti. Bude tady eh, trialog, doufejme, že dobře dopadne eh, MES, tak doufejme, že to bude opravdu přijato a doufám, že se mohu spolehnout na vaše zapojení odpovědností hodnoty toho tvůrčího obsahu na jedné straně a autorských práv na straně druhé, tak na to také musíme dbát. Doufáme, že za bulharského předsednictví e, budeme bdít nad tím, aby tady skutečně, co e, si myslíte o kulturním dědictví, o bohatství kulturního dědictví v Evropě, se podívat na to, zdali Eh, můžeme hovořit o kreativní. Já jsem si s potěšením eh, přečetla eh, článek ve Špiglu tohoto týdnu od bulharského východu, hovořil o skandálu kolem Volkswagenu. Já ty věci velmi vítám, protože jde o to, abychom tady našli společné pochopení mezi východem a západem a také aby se změnil ten pocit z německého vůdcovského postavení. Já jsem zpravodajkou k té otázce evropských sborů, Evropské sbory pro eh, solidaritu. Eh, je to zajímavé pro eh, tuto naší eh, kategorii eh, občanů mladých eh, a chceme přece prokázat evropským občanům, že je tady více solidarity. Doufejme, že projde dobře hlasování. A teď ještě autorské právo. Já vím, že, vaše, že, že váš komisař o to velice stojí, my také. Američané musí pochopit, že digitální platformy musí být zdaněny, tady se ty daně platit musí jsme mého eh, pohledu je třeba také platit digitální daň, je tady také zapotřebí povinnost eh, v oblasti poskytování licencí, tak se to také musí nazvat v článku 11, aby pro komerční obcho, eh, obchodní využívání článků bylo zapotřebí platit. A pak to, co eh, je předmětem autorského práva, musí být také spoplatněno. Není možné eh, obcházet ochranu eh, tohoto obsahu. Je třeba, aby se šlo cestou licenčních dohod s hlavními organizacemi. A pak je třeba také převzít odpovědnost za nenávistné projevy a fake news, ale ne pošlapávat svobodu projevu. Je třeba v tomto být důslední a potom můžeme ukázat, ukázat našim spoluobčanům, že jsme schopni se v tomto, i v této oblasti pohybovat eh, věcně a chytře. Děkuji. Děkuji vám. Teď eh, k tomu nazbíráme další připomínky. Prosím, omezte se na jednu minutu, budu velkorysá. Děkuji, budu velice stručný. Děkuji manipulaci, je tady otázka pode, podpisu a ratifikace úmluvy Makolev. Je tady otázka manipulace z eh, výkuje. Je to velice politování hodné a já se obávám, že ztratíme tu vhodnou chvíli pro podepsání a ratifikaci eh, eh, je společné hodnoty sportu a když vezmeme v úvahu eh, skutečnost, že stávající sociální situace, radikalismus, nenávistné prské role, předsednictví plánuje, dejme tomu, určité usnadnění a Fibou. Děkuji, děkuji vám mnohokrát, pane Kov. Předsednictví Bulharska je také Evropský sbor Solidarity. Jenom dvě země, Bulharsko a Slovinsko, bychom mohli lépe využívat Evropský sbor Solidarity. Paní náměstky. Uh. Vážení paní ministři, paní náměstkyně, já bych vám eh, chci eh, se ho dotázat, zda si je vědom toho, že eh, zde vzniká nový, nový program pro mládež, který je velmi důležitý, ale nejsou na něj nové peníze. A my potřebujeme, ochránit eh, program Erasmus+, abyste tuto otázku zdvihl a bojoval za navýšení prostředků, aby Erasmus+, zůstal pro vzdělávací aktivity pro mládež a aby to, co je navíc spojené s praxí a s novými zaměstnavatelskými zkušenostmi. Rada ministrů tedy zatím v tom projednávání nenavýšila prostředky. Podobná e, výzva je i pro oblast Evropského roku kulturního dědictví. My boj, chceme bojovat proti populismu, proti nacionalismu, proti rozdělování východ-západ a proto musíme zajímalo jak bude využity rozpočet, který Evropská komise připravila. Je to eight milionů euro. Není to mnoho, ale jsou to prostředky, které by měly do regionů, do měst, pro organizace, aby skutečně to povědomí o společném evropském dědictví tady bylo eh, zdůrazněno. Ano, děkuji. Ještě máme pár minutek času na odpovědi a zase v opačném pořadí bych teď začala paní ministriní Geševou. Máte slovo. Prosím, pokuste se eh, to pojmout stručně. Ano, děkuji. Děkuji za otázky. Čas nás tlačí, proto eh, je zhrnu v jedné odpovědi. Kulturní dědictví jeho uchování a socializace kulturního, prostředky pro zachování kulturního dědictví musí být navýšeny v evropském rozpočtu a také v mezinárodních rozpočtech. Komise, eh, myslím, toto zohlední. Pro nás je zvlášť důležité, aby kulturní dědictví eh, bylo vnímáno jako společná paměť a jako jakási infrastruktura, aby intenzivněji používali nástroje digitalizace a aby měli pocit příslušnosti k Evropě a e, svým vlastním e, státům. Co se týče financování roku evropského kulturního dědictví v Bulharsku, k tomu e, čtvrtletí. Pro mě je důležité, abychom se více soustředěvali na Evropské dny Evropského kulturního dědictví. To patří k největším událostem k tématu e, kulturní dědictví. Důležité je, aby toto e, mohou posílit i věru evropských občanů e, k financování. Velice důležité pro nás je to, co vyplývá ze zprávy o vyhodnocení v mezičase vyhodnocení programu Kreativní Evropa. Doufáme, že ta předků, které si neplánujeme. Doufám také, že to bude eh, ambicioznější přístup eh, k, eh, do doby do roku 2020 a že mm, to bude souvislost mezi financováním. Ještě k otázce paní Triple, autorské právo. K tomu mohu říct, že to je velice důležité téma pro evropské spotřebitele a také pro kulturní tvůrce zvláště eh, v kontextu digitalizace a proto pracovány eh, bulharské předsednictví eh, rady k tématu autorské právo bude dále pracovat a to bude mít přímý dopad na kreativní obsahy. Také se pracuje na pravidlech pro nositele, pro uživatele. Mám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Pane Kaleve, máte slovo. Děkuji. Pokusím se také um, hovořit stručně, protože eh, čas nás eh, tlačí, témata jsou velmi zajímavá. Otázky také, které jsem dostal. Děkuji vám za otázku eh, k tomu, že se podpoří evropské hodnoty a že se budou rozvíjet schopnosti mladých lidí. Tak se mladí lidé budou moci lépe dostat na e, trh práce. Rada e, vysvětlila e, návrh v rámci našeho předsednictví bychom chtěli dosáhnout jednotné pozice. na možnosti eh, dobrovolných eh, mladých lidí. Toto zcela podporujeme. Téma strategie pro mládež je další prioritou pro předsednictví. Pro naše předsednictví je zvláště důležité, aby eh, tento Obnovený eh, rámec byl naplněn ehm, strategií a tak můžeme ehm, rozpracovávat eh, udržitelnou politiku eh, v, na poli práce pro mládež, závěry rady spolu se strategií pro mládež po roce 2018 jsou velice důležité pro mládež závěry rady spolu se strategií pro mládež po roce 2018 jsou velice důležité. Pro 2018 uspořádáme konferenci, bude taková platforma, možnost pro mladé lidi vyjádřit své, svůj názor. A tato doporučení se pak stanou součástí nové strategie pro mládež Evropské unie. Další tuto otázku položili. Šlo o manipulaci eh, se sportovními výsledky. Toto téma je v mezinárodním řídku důležité. Je to problém, před eh, kterým stojí mnoho zemí. A proto eh, je toto téma také těžištěm naší a také organizace, které se angažují ehm, proti eh, manipulaci v oblasti sportu jako Interpol a nebo služby Evropské rady. Plánujeme zasedání expertní skupiny Integrita, eh, bude zasedat ve Varně. Cílem je vyměnit si eh, zkušenosti osvědčené praxe tak, aby mohla být posílena mezinárodní spolupráce v oblasti prevence a manipulace eh, se sportovními výsledky. Ehm, také mezinárodní vývoj budeme sledovat se týká eh, manipulace s výsledky ve fotbale. Bylo dosaženo dohody. V radě bylo to už v roce 2014. Ehm, bulharské předsednictví prověří to, jak vypadají nové návrhy, jak se zachází s, no, ehm, s novými návrhy rady. Toto bude důležitý krok prevenci k zabránění ehm, manipulace se sportovními výsledky. Další otázka, tu položil FIBA. Budeme mít eh, setkání, ehm, eh, budou tady ještě další zástupci Evropské ligy. Bulharská strana nemá žádné patentní řešení, ale můžeme tady fungovat jako zprostředkovatele. Budeme mít setkání se zástupci eh, FIBA, bulharské předsednictví je, je toho názoru, že sport přispívá k podpoře evropských hodnot. Budeme mít tady závěry eh, usnesení rady a budeme i nadále eh, pracovat na těchto závěrech. Děkuji mnohokrát. Je to důležité, vždycky máme nedostatek času. Eh, zejména proto, že v našem výboru pokrýváme tak širokou paletu otázek a proto je to nedostatek času, ale já sázím na dobrou konstruktivní spolupráci našeho výboru s bulharským předsednictvím rady. A velice, velice doufám v podporu evropské, pardon, bulharského předsednictví v všech otázkách týkající se ESF a vybavení budoucích programů, včetně Evropského sboru Solidarity, lomeno Eh, servisu nebo služeb v oblasti solidarity a doufám, že tady dosáhneme velkého pokroku, aby se nám podařilo navýšit investice do mladých lidí, abychom posílili také soudržnost Evropské unie právě pro příštích šest měsíců a vsázíme na vaši podporu a doufáme v dobrou spolupráci. Děkuji mnohokrát za to, že jste tu byli a přeji vám ještě krásný den. Děkuji.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 Ještě nejsme eh, na konci naší schůze, a proto prosím vás všechny, kteří teď chtějí opustit místnost, abyste to skutečně učinili co nejtišeji. Máme se k poslednímu eh, bodu našeho pořadu jednání pro dnešní dopoledne. Eh, zde se jedná o projekty týkající se podpory nezávislého zpravodajství, především týkajícího se záležitostí Evropské unie a v této souvislosti. Okay, okay. Very good. So, unsere Gäste. Naši hosté dorazili. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. So. Ja. Thank you. Danke. So, dann fange ich. Takže ještě jednou začnu. Teď se jedná o to, eh, že nám dnes budou představeny dva projekty, které mají snížit eh, k podporu výroby nezávislých zpráv, hm, zejména co se naši hosté dorazili. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. So. Ja. Thank you, danke. So, dann fange ich... Takže ještě jednou začnu. Teď se jedná o to, eh, že nám dnes budou představeny dva projekty, které mají snížit eh, k podporu výroby nezávislých zpráv, hm, zejména co se týká záležitosti Evropské unie. Všichni víme, že hm, svoboda názoru a pluralismus, sladění týkající se různých názorových proudů a pluralismu médií, ale k tomu je třeba vybavit občany odpovídajícími všichni a které můžeme zvládnout pouze společně. To znamená politika, občanská společnost, ale pochopitelně i média. Projekt European Data News Hub, ona pochází z německé tiskové agentury a dále Katerina Fedelstral, doucím vydavatelem pro Fox of Europe. Všechny vás srdečně vítám a nejprve dám slovo Martinu Dorzenovi pro krátký úvod. Dovolte, abych nejprve poděkoval Evropskému parlamentu za to, že mi umožnil <clears throat> tady být a že umožnil Eurobarometru jasně prokazuje, že evropští občané se necítí dostatečně informováni o záležitostech Unie. Ale na druhé straně znamená, že my máme e, rostoucí potřebu o e, informovanosti ohledně událostí uvnitř Unie. Na druhé straně je priorita z hlediska rostoucí. to nový přístup ohledně financování online médií, tam, kde se soustředuje veřejnost veřejnost, veřejnost především, jak již bylo řečeno paní předsedkyní, protože údaje, fakta na tom eh, teď musíme stavět v období, kdy roste i eh, na té eh, národní bázi mezi jednotlivými státy, združuje zdroje, združuje perspektivy a zlepšuje pokrytí to znamená, že teď tady máme European Data News, který umožňuje multiplikačním efektem zvyšovat informovanost napříč Unii. A samozřejmě, že hlavně a především jde o to dostat se až k občanům a umožnit jim se informovat o událostech eh, evropského eh, rázu. Vítejte v Evropském parlamentu. Děkuji vám mnohokrát. Um, Dobré odpoledne. Já budu hovořit velmi stručně o European Data News Hub. Vy jsme to vytvořili s francouzskými, německý máme eh, prostě řadu webových stránek s eh, které se, hovo, které se celkově nazývají eh, nostech. Máme veškeré v tomto směru e, zdroje, které e, proskoumáváme, <clears throat> jedná sánky a také e, dalšími zdroji přímo před jednotlivým médiím všechny ty materiály jsou zdar. Uživatelé si mohou vše snadno vyhledat, snadno propojit a můžeme tímto způsobem zpracovat obrovské objemy přátelsky zjevit. Eh, veškeré naše inter a která jsou doplněna eh, dalšími informacemi. Je to skutečně multimediální eh, obsah, který je velice zpátky do Evropy. Šla tam celá řada dalších možností a celé to představuje značnou přidanou hodnotu během už eh, redakčním týmem je využíván eh, vícenásobně, konkrétně třeba eh, k otázkám migrace či eurozóny. Využíváme také agentury Network a dalších pro šíření našich informací. To znamená, že Unie se stává pochopitelnější svým občanům a my se domníváme, že náš hub zvyšuje transparentnost a setkáváme se s představiteli eh, podnikatelského veřejného života. Budeme i nadále pokračovat v našem marketingovém úsilí. Budou chtít používat náš materiál. Rovněž chceme pokračovat s užitečnou eh, spoluprácí s agenturami programy a budeme se snažit o čas. Teď má kolegyně slovo. Chiara Sigile. Chiara Sigile. Thank you for having us here. I'm, I'm glad to introduce you. Děkuji mnohokrát. Jsem velice ráda, že vám mohu představit naši organizaci. Tak, děláme se na PowerPoint. Evropská, um, um, síť je platforma eh, pro pokrytí zvládání evropských záležitostí přes data. Máme tady konzorcium 16 e, poboček a agentur pro e, data napříč celou Evropou. Jsme online s naší platformou od listopadu minulého roku a naším cílem je zkombinovat zprávy, různé produkce a poskytování služeb a nástrojů pro eh, novináře. Chceme dělat takový one-stop shop pro eh, poskytujeme mm, mm, různé nové eh, zdroje a informace o evropských záležitostech. Novináři si mohou tak Mm, rozpravy soustředili na jednotnou, nejenom na spolupráci mezi profesionály, jako eh, například víme všichni o Panama Papers a o eh, podobných eh, snahách, ale soustředíme se spíše na to, abychom měli stabilní vztahy a spolupráci mezi newsroomy a proto doufáme, že zvýšíme povědomí těchto evropských. Naše výroba zpráv, tady máme různé formáty, dat, vizualizace dat, pak Eh, investigativní novináři, novinařina, eh, investigativní spolupráce a to nám umožňuje lépe pochopit eh, komplexnější jevy a napomáhá nám to také překračovat jazykové bariéry snažíme, se snažíme usnadnit přístup k repozitářům a různým zdrojům dat, která by mohla být užitečná pro novináře, kteří píší evropské příběhy. Chceme zdůraznit dobré praxe, osvědčené praxe, které existují napříč kontinentem a jak jsem řekla, Chceme mít takový, takový přehled, eh, méně takovou agendu EU, spíše prošetřujeme eh, otázky po politické, společenské změny napříč na kontinentu, sledujeme třeba, jsme tady měli příběhy o tom, eh, kancelářství paní Merklové mělo dopad na Evropu, máme tady platformu, tak různé části, jiné části sítě vytváříme. Chceme se koncentrovat na mm, data, která budou jednoduchá, taklady mm, a nová vydání, nová vydání. A teď další slide, to jsou nástroje. Také eh, chceme eh, motivovat novináře. Je to v pořádku, můžete pokračovat. Takže jeden z nástrojů eh, je takzvaný Stats Monitor, je založen na umělé inteligenci a e, aplikuje se e, pro průzkum e, dat, prošetřují se tady zde tento, přidali jsme španělskou verzi na webové stránce a příští měsíci chceme přidat další jazyky jakmile vstoupí do toho nový, že předložíme nástroje a služby, které tato síť poskytuje. budou to různé akce novinářské, které jsem tady, jejich seznam jsem tady se takže naším cílem je poskytnout obecnému publiku více evropských zpráv a stimulovat diskuzi, která bude založena na poznacích právě novinařinou, která bude využívat dat. A tak budeme chtít více usnopnit novináře, aby byli měli možnost zlepšovat kvalitní informace. Tady byly sníženy prostředky o jednu třetinu od roku 2017. No to je tedy na komisi otázka co bylo často konstatováno na našem výboru, bylo, že celá řada zpravodajství o Evropské unii je vždy popisována. A myslím si, že to je nesmírně významné, když se jedná o to hovořit o evropských záležitostech a ne prostě popisovat evropskou záležitost z národního pohledu. Děkuji mnohokrát, Silvie sia stato molto importante che il Parlamento anche abbia contribuito. Já si myslím, že je velice důležité, aby eh, jsme si uvědomili, že Evropský parlament také přispěl, že tady eh, přispěte. Přesně tohle nám v minulosti chybělo. O co jde? Eh, jde o to pomáhat novinářům, aniž bychom jim cokoliv předepisovali. A já jsem velmi rád přes přízkumu, přeskumu, eh, zdali prostě ty věci eh, sledujete v čase, zdali můžeme hovořit o tím eh, novinářské interakce. E, vidím, že existuje jakýsi vstupní kód, každopádně se domnívám, že ta služba je e, zdarma. E, mě by vůbec zajímalo, jak to konkrétně potom vypadá s využíváním těchto služeb a co je také zajímavé, je ta síť novinářů či agentur, které už jsou združeny v tomto projektu. Zajímalo by mě, zdali i novinářské e, asociace e, o této síti vědí, zdali jsou o ní informovány, to by bylo dost zásadní. Je třeba informovat e, novináře ohledně těch evropských témat. Včera jsme na jednání koordinátorů již měli ho- možnost hovořit se zástupci Deutsch, z Deutsche Welle a to musím říct, že bylo velice zajímavé, protože e, oni vlastně e, mluvili o stejné otázce, jak se vypořádávat s fake news. Také jsem hovořila se zástupci Google a e, s evropskými ambasadory Facebooku v prosinci v mé kanceláři a hovořili jsme o možnosti, jak bojovat proti face, fake news. A jak Facebook, tak Google říkali, že se nemůže jednat pouze pouze o technická řešení, ale že samozřejmě je zapotřebí, aby to byli lidé, kdo nakonec rozhodnou o tom, co fake news je a co ne. Mě by zajímalo, jak vy se vypořádáváte s tímto problémem a jak vnímáte tu kombinaci lidské odpovědnosti a e, digitálních řešení. E, softwarových řešení. To je první dotaz. A za druhé, eh, protože jsem o tom hovořila s Frederikem Leclerkem, který je eh, šéf-redaktorem Euraktivu, on mi řekl, že do určité míry vlastně dosud eh, nevládní organizace financovaly boj proti fake news a že z jeho pohledu by to neměli být daňoví poplatníci evropští, kteří by platili boj proti fake news, ale právě ti poskytovatele jako Google a Facebook. Jak to vidíte s tou odpovědností? Kdo by ji měl nejvíce e, převzít? A vlastně to, na čem vy e, pracujete, se týká otázky kvalitní novinařiny v e, Evropské unii v nadcházejícím období a je naprosto zásadní, abychom zajistili, že budeme mít důvěryhodné zdroje a solidní informace, aby to prostě nebylo zneužíváno kriminálními živly, kteří samozřejmě využívají sociální sítě a internet, takže mě by zajímalo, jak definujete, jak oddělujete eh, mezi těmi jednotlivými zdroji informací. Děkuji vám. No. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také eh, za to, že jste zde. To jsou eh, Eh, zajímavé věci eh, a víme, jak jsou eh, financovány, z jakých položek. Velice, velice vítáme, že to je prostě položka, která je určena evropské veřejnosti. Myslím, že by bylo dobré rozšířit ještě tu položku multimediální aktivity eh, a mohly by mít i kulturní dimenzi. Například eh, by tady měly být možnosti eh, titulkování v různých kulturních pořadů. To vytváří pozitivní předpoklady pro vytváření nových evropských audi- posluchačských a diváckých komunit. Je to velmi taková nená, eh, příliš nenákladná eh, cesta, jak s eh, prostředkovat kulturní činnosti a kulturní programy. Takže to vnímáme jako velmi zajímavou možnost. Vidíte to také jako určitou šanci i pro rozpočtovou položku na rok 2019, jako možnost ještě víc otevřít různé zdroje evropské veřejnosti. Děkujeme nestrané, pravdivé informace a podle mého názoru to je také jedna ze součástí boje proti fake news. Pokud novináři i občané budou mít pravdivé informace k dispozici, srozumitelné, tak budou umět rozlišit mezi fake news a realitou, pravdou. Čili ty pravdivé informace jsou podle mě součástí boje proti fake news. A já se vás chci zeptat na stejnou věc jako Silvia Costa podstatě. Čili za to krátké období, jestli už víte, jestli máte feedback, jak jsou využívány vaše informace a jaká je, jaké je geografické rozložení, zda jsou eh, využívány i mm, prostě ve všech zemích, nebo jsou někde ostrovy, které zatím nevyužívají. Konkrétně mě zajímá moje země také jako Česká republika, zda novináři z České republiky už eh, používají vaše zdroje. Děkuji obsahy, zda to jsou fake news, či zda se jedná o seriózní zpravodajství, to je velice napínavá otázka, protože ani DPA, ani, ale teď je otázka, zda tady eh, tyto prostředky stačí, anebo zda existují jiné finanční zdroje, to je druhá otázka. A třetí otázka ještě, zjevní se jak si obrací na velkou veřejnost. Nejenom, že poskytuje zdroje novinářům, ale vydává informace veřejnosti, zatímco Journalism Network, alespoň podle mého dojmu, poskytuje spíše nabídku pro novinářky a novináře a vybízí je, aby se silně propojovali a hledali ty pravdivé informace. Bohužel máme už jenom 8 minut a proto nějakým způsobem si to rozdělte a pokuste se zareagovat na všechny otázky, prosím. Dan, ne, ich gerne... Chtěla bych začít s, s experty přes sítě a potom na závěr komise, protože je to ať už kdokoliv z vás. Ano, ano, chtěla bych vědět, o co se zajímáte v této síti. Zajímám se Eh, zajímá mě, ať už kdokoliv z vás. Ano. Ano, chtěla bych vědět, o co se zajímáte v této síti. Zajímám se. Eh, zajímá mě to. A naše agentura která je mezinárodní eh, spravodajskou agenturou. Máme eh, kanceláře po celém eh, světě a máme všude kancelář. Biznis je nový a novináři pracují na každodenní bázi, o, mm, zpracovávají každodenní události. A k těmto to kontrakty mají, máme tady možnost strávit čas mm, tím, že si uděláme přehled o různých záležitostech napříč Evropou. Předtím jsme měli kancelář, mm, Tady se eh, podávaly zprávy eh, z Gavermanu nebo z, eh, z Německa, ale teď mohou novináři týden pracovat na jedné story a je to příspěvek pro všechny kanceláře mm, v Evropě. A ukazuje se to z různých pohledů, například reforma eurozóny a nebo potíže s eh, tím, jak udělat, jak zharmonizovat eh, daňové eh, systémy v Evropě. On the Google. A ještě k Google a Amazonu. Ohledně zdaňování těchto gigantů, to je velmi obtížné. My už jsme o tom udělali velký článek. Je to velmi komplikované celý ten systém pochopit. Eh, takže dohloubky jdoucí investigace eh, dělali eh, velký článek. Je to velmi komplikované celý ten systém pochopit, takže dohloubky jdoucí investigace, na které myslíme, které opomíjíme a kromě spolupráce s agenturami, tak je to také poprvé, co spolupracujeme s DPA. Okay. Uh, merci. Je... Děkuji, já budu hovořit francouzsky. Je to jedna z výjimečných eh, příležitostí, kterou v Bruselu mám. Abych odpověděl na vaši otázku, vždycky snažíme jít cestou komparace s dalšími zeměmi. E, ty údaje jsou vlastně k dispozici ve většině případů. My se vždy snažíme dbát na to, aby i když je tam, dejme tomu, článek, který vytvořil nějaký náš partner, který se e, věnuje, snažíme dbát na to, aby i když je tam, dejme tomu, článek, který vytvořil nějaký náš partner, který se eh, věnuje